Dobré jitro. Dobré jitro všem. Domnívám se, že můžeme přistoupit k naší práci. Vím, že někteří kolegové teprve dorážejí. A jak vidíte, i dneska, i zítra pravděpodobně budu předsedat, protože eh, pan Toj má tragickou událost v rodině, o čemž pravděpodobně víte, my jsme mu vyjádřili soustrast. Nejprve schválíme jednací pořad. Doufám, že jste měli možnost se s ním seznámit, pak je tady několik stručných oznámení předsedy. První je, že zítřejší schůze, odpolední zítřejší schůze, jak vidíte, byla zrušena. Proto zítra skončíme na konci dopoledního zasedání. Také ještě jednou bych vám chtěla říci, že dnes dopoledne jednáme tady a odpoledne budeme ve zasedání 2Q2 a to tež se týká zítřka. Dovolte mi, abych vás rovněž informovala, že dnes odpoledne proběhne rychlá diskuse o regulatorních postupech PREK. To bude dnes odpoledne ke konci. A účelem této diskuse bude, abychom pohovořili o objemu emisí z skleníkových plynů do roku 2020. Budeme o tom hovořit dnes odpoledne, abychom zjistili, zda bude potřeba o tom hlasovat. Dnes také budeme mít eh, tedy pardon, 24. února budeme mít zvláštní zasedání večer, protože budeme eh, hlasovat o důležité věci. Bude to totiž balíček o Telekomu a náš eh, předseda, náš kolega eh, Kaspitilo je zpravodajem. Bude to večer ve Štrasburku 24. února. Kromě toho máme dva nové členy v tomto výboru. Nevím, zda jsou v současné době přítomni. Za prvé paní Věra Flasarová, která jsem přišla místo pana Remka eh, který, s nímž jsme se rozloučili na minulé schůzi. Vítáme vás, paní Flaserová. Už sice nám zbývá eh, jenom několik věcí. Určitě budeme i s vámi úspěšně spolupracovat. Pak tady máme také za pana EPP, pana Zaleska, Zaleského, který přichází místo paní Kolarské Bobinské, takže i pan Zaleský se stává novým členem našeho výboru. Dále Eh, můžeme prosím schválit eh, zápis eh, ze zasedání 27. a 28. listopadu. Pokud nejsou připomínky, bude to pokládáno za schválené. Nyní se dostáváme už k samotnému jednacímu pořadu. Máme dnes tady důležitou událost, protože budeme projednávat záležitosti řeckého předsednictví a vítáme naše hosty. Pan Krizio Koidis je tady, omlouváme se za nesprávnou výslovnost, ale pane ministře, vítáme vás, je to minister pro infrastrukturu, dopravu a sítě a ne, za mě představuje tady předsednictví. Už jsme se, tady, už jsme se s, s vámi samozřejmě setkali minulý týden ve Štrasburku. Pane ministře, dovolte mi, abych eh, nejprve zmínila několik organizačních záležitostí, než vám dám slovo. Budeme mít na diskusi s vámi zhruba 45 minut. Eh, týká se to konkrétních sítí. Eh, máme, zabýváme se telekomunikacemi. Možná, že by bylo dobré, kdybyste hovořil 10 minut, pokud vám to stačí, a pak eh, budete mít eh, možnost zodpovědět otázky kolegů. Prosím, máte slovo a znovu vás tady vítám jakožto zástupce řeckého předsednictví. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, členové Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí a potěšením, že tady dnes jsem, abych mohl nastínit témata a program pro řecké předsednictví v oblasti telekomunikací, jak je vám známo. Jedná se o oblast, která je velice důležitá, její obsah je velice významný a bude to opravdu eh, místo aktivní politiky Jedná se o nové technologie, zajímá nás samozřejmě bezpečnost pracovníků, ochrana údajů. Jinými slovy, je to oblast, která má mnoho různých aspektů. My už jsme si stanovili celou řadu nových témat, nové služby, bezpečnost, inovace, přístupnost pro všechny. A tak, aby to bylo i cenově dostupné, je to určitý triptyk který máme na příští půl roku, protože bychom eh, byli rádi, aby se dále postoupilo v rozvoji telekomunikačních sítí, aby došlo ke zlepšení informačních eh, drah eh, a aby se dále rozvíjel digitální jednotný trh v tomto digitálním světě. A Dále se jedná o navigační systém satelitní Galileo, který budeme dále chtít rozvíjet. Pro řecké předsednictví je toto velice důležité. Jedná se o návrh nařízení, o elektronické identifikaci a o službách, telekomunikačních službách na vnitřním trhu. Je to rozsáhlá záležitost, která má přímou vazbu na digitální jednotný trh. Eh, má tedy být integrovaný inovační rámec pro Evropskou unii, tak, aby bylo možné zajistit bezpečné, spolehlivé, uživatelsky příjemné přeshraniční elektronické komunikace. Eh, to bychom chtěli, aby se opravdu rozběhlo, aby to bylo k dispozici občanům a aby samozřejmě tež úřadům. A budeme spolupracovat samozřejmě se všemi, koho se to týká, protože nám hodně jde o to, abychom postoupili hned v první polovině našeho předsednictví, tak aby příslušný zákonodárný akt mohl být schválen ještě ke konci eh, tohoto poměrně krátkého období, vzhledem k tomu, že volby jsou za dveřmi. Jak už jsem řekl, toto je velice složitý balíček, který má mnoho různých aspektů a který vlastně zabíhá do nejrůznějších oblastí, které poprvé se stávají předmětem legislativní činnosti. Proto si musíme klást jednak ambiciozní, ale i pragmatické a realistické cíle, zejména pokud jde o, o e, cíl nařízení a také o to, do jak velkých podrobností se tady bude zabíhat. Musíme se také podívat na harmonogram protože je třeba, aby příslušné státy a aktéři trhu byli schopni přijmout veškerá příslušná opatření. V rámci časových omezení jsme si nastavili velmi intenzivní program práce na tomto návrhu Máme naplánovanou celou řadu schůzek na úrovni státu s Evropským parlamentem, technických schůzí. A to všechno samozřejmě bude třeba eh, schválit prostřednictvím trialogu. Kromě toho máme tady také návrh na snížení nákladů pro zřízení širokopásmových sítí. To by mělo hodně pomoci rozvíjet širokopásmové sítě a eh, to zase poskytne dobrý nástroj pro občany a pro podniky. Myslím si, že je důležité učinit tento krok hned a že tím my všichni velmi přespějeme k dalšímu rozvoji a myslím si, že budeme-li se hodně snažit, dokážeme s tím skončit za toto krátké parlamentní období. Evropský parlament i rada se už vlastně dohodli na významné změně, modifikaci obsahu totiž, že od nařízení se přechází ke směrnici a teď ještě čekáme, co s tím, až, až se s tím vypořádá komise. Měli bychom být schopni přijmout společné stanovisko na úrovni rady a myslím si, že tato záležitost, kterou se teď začínáme zabývat, bude koncem našeho období úspěšně dokončena. A teď bych chtěl ještě projít některé další záležitosti, které má na programu řecké předsednictví. A začnu významnou politickou záležitostí, což je bezpečnost provozu sítí a vůbec informací jako takových, zabezpečení bezpečnost dat. To jsou oblasti, eh, které nedávno se dostaly na první eh, stránky novin, samozřejmě, jak víte a ehm, opravdu eh, jsou teď eh, i významnou součástí politické diskuse. Eh, souvisí to se špionáží na internetu a to všechno se dostalo na první stránky novin a proto je to i velmi významný bod pro řecké předsednictví. Máme tady návrh směrnice, kterou eh, zpracovávají Evropský parlament a Rada. A ehm, zároveň eh, tady je třeba zajistit opatření tak, aby tady byla vysoká úroveň zabezpečení informačních sítí, informacích sítí v celé Evropské unii. Řecké předsednictví je přesvědčeno, že návrh komise eh, E, tento návrh komise směrnice, o kterém, jak říkám, jedná právě rada, je velice důležitý a proto musíme hodně usilovně pracovat, abychom se dopracovali po kroku. Vytváří to totiž rámec pro velice závažné diskuse, protože konec konců všichni si musíme uvědomovat, že před námi stojí významná výzva, která si vyžádá úzkou spolupráci. Cílem je, abychom dospěli ke stanovisku na úrovni rady a v posledu pak bude možné zahájit diskuse se zúčastněnými stranami, což by mělo být ve druhém pololetí roku 2014. Nyní mi dovolte, abych přešel k záležitosti, která je také důležitým tématem a má významné politické ekonomické dopady pro celou Evropu. Myslím tím návrh nařízení eh, Evropského parlamentu a Rady o přijetí opatření pro jednotný digitální trh. Určitě všichni souhlasíme s tím, že v této oblasti Evropa ještě eh, nemá dostatečnou konkurenční sílu a že není úplně vpředu v této záležitosti v porovnání s ostatními eh, celosvětovými lídry v oblasti telekomunikačního sektoru, které poskytují služby a produkty a které zaplavují lidstvo teď svými eh, novými eh, produkty. No, jedná se o nové služby také, dejme tomu i v sektoru zdravotnictví a viděli jsme také nové eh, vývoje v průmyslu, které jsou důležité i pro pracovní příležitosti, pro růst, a čili mění se to celé na světové úrovni. Proto je velice důležité, abychom my tady v Evropské unii Eh, opravdu eh, pracovali rychleji, abychom zlepšili náš přístup na světové trhy a abychom my právě šířili technologie v nejlepším zájmu všech na celém světě. Rád bych vás eh, jménem řeckého předsednictví informoval, že společný digitální trh v sektoru telekomunikací je jednou z našich hlavních priorit pro nadcházející období. protože chceme dále pokračovat se všemi těmi procesy, které už byly nastartovány. Chceme navázat na to, co už se udělalo, tak, aby tento návrh byl úspěšně zpracován a přijat. Na summitu Evropské rady bylo toto uznáno jako nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších priorit, tedy přechod na digitální jednotný trh. A má to tedy ve svém programu i Řecké řecké předsednictví. Máme v úmyslu eh, zajistit přijetí zásad, eh, kterými se budou řídit také webové stránky veřejných státních služeb tak, aby to bylo dobře přístupné pro všechny občany. Myslím tím zejména občany s různými postiženími nebo občany, které mají jiné problémy. Prostě elektronické služby přístupné, dostupné všem. A budeme dále pokračovat v oblasti GNSS, tedy systému Galileo, eh, družicového navigačního systému. Samozřejmě, že se tady bude také eh, akt ve přenesené mm, pravomoci mm, pro vypracování společných standardů. Zítra, pardon, včera v výboru pro dopravu jsme k této věci měli diskusi. A e, to je velmi důležitá věc. Musíme tady řešit, jak to budeme dělat. E, máme tady e, program Přechod na železnici. Myslím, teď přecházím k železničnímu balíčku. A to je také moc důležité. Za prvé, že Evropa potřebuje opravdu tu nejmodernější technologii zabudovanou přímo do svých vlaků protože pak bude možné opravdu učinit ten důležitý přechod. To je důležité z ekologických, ekonomických i dalších důvodů. Přechod na železnici je tedy velmi důležitý. Pro, Ehm, jedná se i o zapojení sociálních partnerů, zainteresovaných stran, výzkumných ústavů, železničních společností, akademického světa, institucí Evropské unie. Je to prostě projekt, eh, který podporují všichni. A my opravdu bychom rádi dospěli ke konkrétním výsledkům které by zajistily pokrok v železničních službách a vůbec v železničním odvětví. Chceme, aby opravdu se to projevilo v celé Evropě. Dámy a pánové, paní předsedkyně, vážení kolegové, jak vidíte, je to ambiciozní program, ale domníváme se, že realistický. Je to program, který zahrnuje celou řadu témat, na kterých se už pracuje, která teď dozrávají a my se posouváme a chceme posudit dále, aby byla přijata taková rozhodnutí, která by byla v nejlepším zájmu všech našich občanů. A rád bych tedy apeloval na nás, na všechny, abychom spolupracovali, abychom intenzivně spolupracovali eh, v celé této řadě politických úkolů, abychom dospěli ke konkrétním výsledkům. Myslíme si totiž, že o tom je politika. Nejde jenom o nápady, o myšlenky, ale hlavně o konkrétní výsledky a to takové, které by byly v nejlepším zájmu všech občanů. Děkuji. Děkuji vám za tuto velmi jasnou a stručnou prezentaci a nastínění vašeho programu. Teď bychom mohli diskutovat o tom, co jste říkal. Paní Del Castillo, koordinátorka za EPP, je také zpravodajkou k této zprávě a ta má slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vás tady vítám, pane ministře, na našem výboru. Řecké předsednictví se odehrává v době, kdy se potýkáme s celou řadou problémů. Jednak je to parlamentní práce a nadcházející volby, ale také je to práce ostatních institucí. Převzali jste předsednictví také v okamžiku, kdy my se blížíme ke konci našeho volebního období. A e, e, parlamentní práce se brzy e, bude muset zastavit vzhledem těmto okolnostem a těmto podmínkám. Kdokoliv zvenčí by si mohl myslet, že vaše předsednictví toho moc nedokáže, protože na to nemá moc času. Je potřeba samozřejmě se tomu přizpůsobit. A udělat, co je v našich silách. Ale ta představa je, je milná, jak jste také říkal vy, pane ministře, protože v tom sektoru, o kterém jste hovořil vy, se děje celá řada věcí a my všichni máme před sebou pořádný kus práce. Vytváření eh, digitálního telekomunikačního trhu obsahuje řadu eh, věcí, na kterých je potřeba pracovat. Eh, náš výbor má řadu pravomocí a řadu také povinností, které musíme udělat, abychom zajistili, že ten digitální trh jednou začne skutečně fungovat. Vy jste hovořil o mnoha aspektech této věci, tedy fungování vnitřního trhu a role řeckého předsednictví, já si myslím, bude naprosto zásadní. Půjde například elektronický podpis, elektronická identifikace, to je potřeba finalizovat. A potom se k tomu budeme muset vrátit na začátku dalšího volebního období. A je dobře, aby to bylo připraveno a nemuseli jsme se tím zabývat už moc dlouho. proto se těšíme, že posunete ty všechny tyto návrhy o něco kupředu. Řada těch věcí je velmi eh, důležitých, to jste sám říkal. Já jich mohu několik vyjmenovat, abych eh, řekla, uvedla ty, které jsou pro nás úplně nejdůležitější. Například elektronická identifikace. To by mělo být dokončeno během řeckého předsednictví. My si vědomujeme, že jsme se tady dostali do bodu v jednáních s radou. Kdy to bude možné? Vy jste říkal, že to chce parlament, chce to rada, chcete to vy, takže se na to budeme muset eh, zaměřit. Půjde také o to, jak podpořit zavádění širokopásmového připojení k internetu a několik věcí, o kterých jste hovořil vy. Návrh na řízení o bezpečnosti informačních a komunikačních sítí. Tady jde o ochranu kritické infrastruktury. Všem nám samozřejmě jde o to, abychom měli mnohem lepší koordinaci ve všech členských státech a náš výbor má výlučné pravomoci eh, v této oblasti. A jak jste sám říkal, musíme se postarat o to, abychom udělali dostatečný pokrok. Protože na začátku příštího volebního období by potom parlament mohl udělat několik posledních eh, kroku, aby se to finalizovalo. Máme tady také návrh na řízení o telekomunikačním trhu. Určitě nemusím zdůrazňovat, jak nesmírně zásadní tento návrh je. Myslím, že to bude eh, rozhodující krok na našem trhu dokončení digitálního trhu. Jak víte, je to, považuje to řada lidí za nesmírně důležité. Podobně to bylo už um, u toho předchozího nařízení. Eh, my jsme ale o tom pořád ještě nehlasovali, my jsme hlavní výbor v tomto parlamentu a hlasovat máme 24. Eh, výbor IMCO má potom na starosti ty věci, které souvisejí s právě spotřebitelů. A 24. února, jak jsem říkal, tedy proběhne to hlasování u nás na výboru. Aspoň je to tak naplánováno a v Dubnu Eh, by se mělo hlasovat na plenárním zasedání. A A potom bude jasné, jaký je postoj Evropského parlamentu k návrhu. Mm-hmm. A pak budeme muset zaujmout postoj k jednotlivým částem tohoto nařízení a v září, až eh, bude zvolen nový parlament, eh, se budeme moci pustit do těch věcí, které zbydou, které ještě nebudou hotové. Jde o to, aby ten proces nebyl eh, zbytečně protahován. A proto se vracím k tomu, že řecké předsednictví bude velmi eh, důležité, možná důležitější eh, než jakékoliv jiné, vzhledem k těm okolnostem, které jsem tady uváděla. A um, já bych vám tedy chtěla ještě jednou poděkovat za váš eh, postoj a za to, že jste vyjádřil ochotu ke spolupráci u všech těchto věcí. Děkuji, paní Del Castillo, a teď Teresa Madurel, která je koordinátorkou za SAD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, vítám vás tady, jsem ráda, že jste eh, přišel mezi nás, ještě před sebou máme několik měsíců společné práce. Já bych vám chtěla jménem naší politické skupiny nastínit, to, co považujeme za nejdůležitější, chce souhlasit s tím, co chceme mít hospodářský růst, tak musíme být konkurenceschopní. A jedním z těchto eh, způsobů, jak dosáhnout konkurenceschopnosti, je eh, právě dokončení digitálního trhu. Bez toho to nepůjde. Takže je to naprosto klíčová klíčový prvek eh, fungování našich eh, ostatních trhů. Vy jste tady nastínovali realistický program, ambiciozní, eh, řada důležitých témat. Kolegyně Pilar del Castillo se o tom také zmiňovala. A já mám jednu otázku. Vy jste se zmiňoval o několika prioritách vašeho předsednictví, které platí také pro nás, jednak je to elektronická identifikace. Paní Pilar del Castillo již vysvětlila, o co nám jde a do jaké fáze se dostalo projednávání tohoto textu. Myslím si, že nebude tak velký problém to dotáhnout do konce. Ale jak byste sám říkal, musíme se také zaměřit na to, abychom snížili cenu širokopásmového připojení to je také potřeba finalizovat ještě před koncem volebního období. Problém je, že ještě pořád máme oficiální postoj rady. Mohl byste nám, pane ministře, potvrdit, že vaše předsednictví udělá všechno, co bude možné, aby eh, byla dosažena dohoda s Evropským parlamentem ještě před předtím, než se budou konat evropské volby. A teď další komentář. Nosotros, después de todo el debate que hemos mantenido en relación a Horizonte 2020. Um, to už tady také bylo zmíněno, mluvili jsme o tom v rámci strategie roku 2020, eh, souvisí to s nástrojem, eh, což je inovační program, kde jde o to, jak eh, podpořit všechny partnery, aby spolupracovali na vypracování konkrétních projektů. Ten, už máme velmi dobré zkušenosti s tím sedmým rámcovým eh, programem. A jedna klíčová věc, která poskytuje přijanou hodnotu, u GTI je právě spolupráce se soukromým sektorem a to, že se snažíme společně se bránit globální konkurenci. Chceme také zlepšit transparentnost a otevřít nové možnosti pro to JTI. A všichni víme, mm, co musíme udělat, abychom dosáhli úspěchu u těchto společných technologických eh, iniciativ. Jde o posílení vědy a výzkumu a in, inovací v Evropě, zejména také v oblasti dopravy. Eh, žádní Další koordinátoři o slovo nežádají, jestli se nepletu. Mám tady seď seznam řečníků. Vittorio Prodi je další. Eh, děkuji, pane, paní předsedkyně, a děkuji i panu ministrovi za to, že si na nás dnes ráno udělal čas. Eh, ty projekty, eh, které jste nám eh, nastínil na evropskou infrastrukturu, jsou velice důležité pro nás všechny. Jsou tu určité problémy, s vytvářením elektronických sítí napříč celou Evropou. Mluvím tady o sítích vysokého e, elektrického napětí. E, vytvořit takovou tu přenosovou soustavu je náročné. A e, já bych chtěl požádat řecké předsednictví, aby udělalo všechno, co je v, jejich, v jeho silách, aby byly k dispozici na evropské úrovni patřičné finanční prostředky. Já si plně uvědomuji, jaké obtíže to sebou nese, nicméně si opravdu myslím, že toto je cesta vpřed. Eh, jestliže máme dosáhnout patřičného pokroku, tak eh, potřebujeme eh, investice například ve formě eurobondů. Já vím samozřejmě, že to není jednoduché, nicméně je to naprosto klíčové protože nám to poskytne záruku rychlé implementace a zároveň nám to pomůže eh, jak si se navrátit k ekonomické rovnováze eh, a eh, ekonomického cyklu. Myslím si, že řecké předsednictví může zatlačit na to, abychom získali patřičné finanční prostředky na vysokonapěťovou přenosovou soustavu na příští Evropou. Děkuji. Děkuji ní, eh, Edith Herzog. Eh, pane ministře, vážení kolegové, eh, já se omlouvám za své spoždění, měla jsem jednu velice neodkladnou povinnost. Pane ministře, my vítáme řecké předsednictví a ze, ze všeho nejdříve bych vám chtěla vyjádřit díky i vašim kolegům tady v Bruselu, kteří už přijali velkou část zodpovědnosti tím, že jednali s litevským předsednictvím, odvedli skvělou práci, přechod na nové předsednictví proběhl velice hladce a pokud vaši kolegové budou nadále stejně výkonní a pokud budou mít podporu vaši a ostatních řeckých ministerstev, tak opravdu uděláte za svého předsednictví předsednictví něco eh, výjimečného. Eh, na začátku bych chtěla říct pouze to, že eh, zatím se zdá, že 250 miliard euro ročně by se dalo přidat k evropskému HDP, kdybychom už teď měli jednotný digitální trh. My tady v tomto parlamentu víme, že přestože bojujeme za Horizont 2020, což je pouhých 70 miliard, my za něj bojujeme už 7 let, a dalších 250 miliard HDP, to je zkrátka ovoce, které je zralé k utrhnutí. Stačí nám ho sebrat. E, stačí k tomu prosadit jednotný digitální trh a digitální agendu, Tady vystupuje jako zpravodajka má kolegyně Pilar del Castillo a podle mě je velice důležité zkrátka do toho jít. Dále tu máme digitální eh, infrastrukturu. Samozřejmě eh, potřebujeme broadband, širokopásmové připojení, ať už pro eh, satelity nebo optické kabely, to je celkem jedno. Nicméně, dokud evropští občané nejsou napojení na sítě, tak máme problém. Já bych tady chtěla nadnést socialistickou perspektivu a říci, že nemůžeme žít v Evropě, když ta chudší polovina evropských občanů nemá přístup na internet a přitom platí o třetinu vyšší ceny, e, protože nemají přístup k levným zbožím a službám, které se dají na internetu vyhledat. To je situace, kterou je nutné změnit. Když se tedy e, obrátíme k tomu e, nařízení, tady se obracím na pana ministra osobně, tak my už dlouho diskutujeme v parlamentu e, o, této, o tomto nařízení a směrnici. V radě se debatuje podobně, ale mně na tom zase tak nezáleží. Mně záleží na tom, jaký je nejkratší možný čas, kdyby se dala tato směrnice implementovat nebo směrnice. Mně je jedno, jestli to bude e, nařízení anebo směrnice s krátkým transpozičním obdobím, to je v podstatě to tež. Já bych tedy žádala jménem parlamentu vás, aby pokud se rozhodnete pro směrnici, jak jsme rozhodli my a jak žádala i rada, tak mohli bychom, do, mohli bychom počítat s co nejkratší transpoziční dobou a se zjednodušením protože pokud zjednodušíme eh, práci a zkomplikujeme administrativu, tak ničeho nedosáhneme. My potřebujeme dosáhnout postupného pokroku, abychom mohli neustále zrychlovat bez změn legislativy. A na závěr, já pocházím z Maďarska. Eh, před deseti lety pro nás největším úspěchem eh, bylo minulé řecké předsednictví. Tehdy došlo k velkému rozšíření, kdy přistoupili k Evropské unii deset zemí, a mohli jsme v Aténách roku 2004 podepsat smlouvu. A dnes hovoříme eh, o takovém, metaforicky taky hovoříme o rozšíření, protože jde o zapojení evropských občanů na internet, občanů, kteří zatím ten přístup nemají. Takže bude to jaksi rozšíření nového typu a parlament eh, je tu od toho, aby vám pomohl. Děkuji. Pan kolega Bytykofr, prosím. Děkuji. Eh, Paní předsedkyně, pane ministře, já e, naprosto souhlasím s tím, co tu řekla právě moje maďarská kolegyně o tom, e, jaký je, přístup, jaký je příslip integrovaného IT trhu e, v celé Evropě. Ale chtěl bych dodat možná ještě takovou politickou otázku, která se objevuje v mnoha veřejných diskuzích v kontextu e, našich e, obav a strachu ze špionáže ať už ze strany NSA nebo někoho jiného. E, hodně se hovoří o evropských řešeních. Nemohli bychom jaksi rozšířit bezpečnost soukromých dat evropských občanů tím, že zvolíme nějaké evropské řešení, nějaké, nevím jaké. To je otázka, která často zaznívá. A samozřejmě, když hovoříme o jednotném trhu, tak jsme se zatím ještě nezabývali tím, eh, jací by byli hráči na tomto jednotném trhu. Kdo by byl zkrátka ten, kdo sklízí, sklízí ovoce. Chceme, aby to byli eh, evropští hráči, kteří by potom zvládli poskytovat efektivní eh, obchodní řešení, tak, aby se lépe postarali o eh, evropská soukromá data, anebo by šlo o hráče z, z nějakých jiných částí světa, jako tomu bylo v minulosti. Takže ta otázka na vás zní, a já vím, že je to velice politická otázka, Eh, vidíte eh, vy nějaký příslip v tomto přístupu? Já nechci eh, hovořit příliš skepticky, ale ono to tak trochu zní jako takový evropský nacionalistický přístup. Je, vidíte v něm nějaký přístup, nebo jak tento přístup vidíte? Děkuji. Já si myslím, že jsme na konci našeho seznamu řečníků, takže já nyní dám znovu slovo panu ministrovi, aby odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem a děkuji vám, vážení poslanci, za, své, za vaše příspěvky k diskuzi. Já bych na začátek chtěl poděkovat paní Del Castillo, která opravdu nešetřila silami na práci na své zprávě a dala dohromady e, návrh, který e, je patřičně vyvážený a je to e, návrh, který bude určitě univerzálně přijatelný. My ji samozřejmě budeme v jejím úsilí podporovat, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Jak víte, tak dva měsíce není příliš dlouhá doba na práci. Jiná předsednictví na to měla celých šest měsíců. My eh, ovšem musíme skončit do začátku volebního období. A eh, digitální eh, jednotný trh je zatím projednáván na úrovni rady, protože se domníváme, že jde o nejvyšší politickou evropskou prioritu. Pokud jde o náklady na širokopásmové připojení a investice do sítí, eh, tak eh, už na tom eh, intenzivně pracujeme v radě a 30. ledna bude rada zkoumat mandát pro vyjednávání na úrovni koreperu. A už teď probíhají, nebo respektive jsou naplánovány trilogy a myslím si, že máme poměrně slušnou šanci na úspěch. Potom k otázce paní Hercog. paní Hercog z Maďarska. Já odpovídám ano, samozřejmě my naprosto souhlasíme s tím, že musíme eh, intenzivně pracovat na tom, abychom eh, urychlili vývoj eh, digitálního trhu a e, další naší prioritou jsou ty náklady na širokopásmové připojení a ta situace je přesně taková, jak jste popsala a my se budeme ze všech sil snažit najít nejlepší vhodné řešení e, pro e, implementaci té směrnice v ve, ve členských státech. Určitě chápete, že jde o politické téma a budou nás čekat vyjednávání s Evropským parlamentem. Dále my chceme, aby průmysl a výzkum, aby tyto sektory eh, pracovaly spolu a aby dosáhly určitých výsledků. Eh, už jsme viděli prezentaci eh, určitých pracovních skupin předsednictví a cílem je, aby všichni spolupracovali. My máme zkušenosti už z sedmého, progr- sedmého rámcového programu výzkumu. Na ten můžeme dále navázat a strukturovat eh, naši další práci v této oblasti. Jak už jsem říkal eh, ve svém eh, úvodním příspěvku, tak toto je zásadní politická volba v sektoru dopravy. Teď se přesunu k otázce pana Bytykofra. který tady nastínil otázku eh, ochrany eh, osobních údajů v telekomunikacích. My se tady musíme potýkat s tím problémem už eh, nějakou dobu, že že budeme, sakrátka předsednictví bude se těmito problémy zabývat, jako je kyberbezpečnost a zabezpečení telekomunikací. Klademe na ně velký důraz. Já mám poměrně dlouholetou zkušenost jakožto eh, ministr vnitřní bezpečnosti v mé zemi a mohu vám říci, že ta, že z té zkušenosti jsem získal tři eh, ponaučení, která jsou velice praktická a přinesou občanům hmatatelné výhody. Také jsem značně vylepšil bezpečnost eh, naší země, a potažmo tedy i Evropské unie. První ponaučení zní, že eh, každý systém musí být založený na pravidlech ta pravidla musí platit a musí eh, umožňovat prostor pro soukromí a zároveň národní bezpečnost pro dotyčnou zemi. Eh, druhé ponaučení. musí existovat neustálý dohled a ostražitost v celé eh, Evropské unii a k tomu příslušné instituce. My víme, že technologie se vyvíjí čím dál rychleji a e, platí to samozřejmě i u telekomunikací. A zkrátka časy se mění čím dál rychleji a my musíme tedy neustále být ve střehu a musíme mít dozorčí systém, abychom mohli včas zabraňovat nežádoucím událostem. A e, za třetí je zapotřebí institucionalizovaný systém kontrol a inspekcí, který by fungoval na každodenní báze. Myslím si, že e, dosavadní monitoring vykazoval určité nedostatky respektive takovou jakousi neflexibilitu systému. A ta často vede k, ke značným problémům, jako ten, který tu nedávno vypukl. Samozřejmě tu může docházet k tomu, že se něco děje přímo nám pod nosem a my to nevidíme, a nebo jen tak nečinně přihlížíme, jak se na nás ty problémy valí. A právě proto je důležitá neustálá ostražitost a to, abychom byli neustále ve střehu. V této oblasti ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti si přejeme dosáhnout výsledků do června. Je to samozřejmě eh, náročná problematika, eh, tlačí nás čas, ale eh, ochrana osobních údajů je jednou z našich nejvyšších priorit a my budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom během řeckého předsednictví pokročili. Zaměstnáváme nejlepší experty, nejlepší mozky na tomto poli a já bych chtěl apelovat na všechny eh, země, eh, nejen eh, tedy ty zastoupené v tomto výboru, ale i na ostatní výbory a instituce, aby také přispěli do, k našemu úsilí zajistit Evropě kyberbezpečnost a abychom udrželi krok s technologickým pokrokem a e, zajišťovali hladký chod monitorovacího systému, který by také držel krok s vývojem. Takže děkuji vám za e, všechny otázky a e, doufám v zdar našeho předsednictví. Děkuji. Děkujeme vám, pane ministře, a vašemu týmu. Velice Eh, si ceníme, eh, s jakým odhodláním jste se pustili do těchto záležitostí. A zajisté je vám jasné, že máte příslip naší plné spolupráce.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 zase přivítáme dalšího zástupce řeckého předsednictví. Eh, máme tady pana ministra Hacidakisa, který má na starosti vývoj a konkurenční schopnost. A eh, bude hovořit o záležitostech týkající se našeho výboru, ale také eh, Evropské unie vůbec. Určitě to bude užitečná diskuse, byť máme poněkud málo času myslím tím vaše předsednictví, protože se brzy blíží konec našeho mandátu a brzy se budou konat volby. Máte tedy slovo, abyste nás mohl oslovit a pak požádám kolegy, aby kladli otázku a pak zase vy dostanete slovo pro závěrečné poznámky. Prosím. E, děkuji, e, paní předsedkyně. Vážení členové výboru ITRE, Vážení přátelé, nejprve mi dovolte, abych řekl, že se tady cítím jako doma, protože já jsem býval eh, europoslancem 13 let mezi eh, v letech 1994 až 2007. Tudíž eh, kus mého srdce tady zůstal. A Nevím, jestli je to tak úplně dobré z hlediska rady, abych já právě eh, předsed, předsedal na Radě pro hospodářskou soutěž, že je tady určitá eh, konkurence i mezi Radou a Evropským parlamentem. A nevím, čí zájmy budu více hájet, zda Rady nebo Evropského parlamentu. Ale samozřejmě, jak mě říká paní předsedkyně, jde o společné zájmy Evropy. Jak víte, řecké předsednictví je poněkud zvláštní pokud je o legislativní proces, Máme na to všeho všude tři měsíce vzhledem k evropským volbám. Nemáme tedy žádné iluze. Víme, že toto je předsednictví, které hned na začátku musí hodně dělat. A za druhé také víme, že musíme nicméně dospět k výsledkům. A víme také, že abychom dosáhli výsledku, musíme se zaměřit na konkrétní určitá témata a snažit se u nich dosáhnout hmatatelných, viditelných výsledků. To je také záměrem našeho premiéra a vlády jako takové. Řecké předsednictví by mělo být zaměřené hlavně na výsledky. To je náš cíl. Abych to řekl jinak, rádi bychom překvapili Evropský parlament, radu i všechny zainteresované strany a chtěli bychom, aby to bylo příjemné překvapení. A máme-li toho dosáhnout, musíme zaujmout pragmatický a praktický přístup a opravdu dosahovat konkrétních závěcí. Pochopitelně průmyslová politika je významnou prioritou pro řecké předsednictví, stejně jako pro radu jako takovou, jakož i pro parlament protože průmyslová politika je základním nástrojem pro řešení problému konkurenční schopnosti a pro překonání současné krize. Průmysl nadále je eh, generátorem eh, pracovních příležitostí a růstu v Evropské unii, protože zajišťuje asi 34 milionů pracovních příležitostí. Nicméně průmysl byl významně zasažen eh, krizí a velkou konkurencí, kterou nové trhy představují. A proto podíl na HDP klesl z 15,5 5 na 15,1 v roce 2003. Eh, a přičemž je tady 20% cíl do roku 2020 a 3,8 milionů pracovních příležitostí ale zmizely od roku 2008. Je tedy třeba, aby Evropa reagovala a své globální postavení upevnila. A určitě nemusím ani říkat, že řecký průmysl, řecké hospodářství je obětí této krize. My se hlavně eh, specializujeme v oblasti farmaceutického průmyslu, zpracování potravy, chemického průmyslu, cementu a textilních výrobků. Ale v posledních šesti let eh, průmyslová výroba v Řecku klesla o 35% a představuje nyní všeho všude 9% našeho HDP, což je daleko níže, než je těch 15,5%, což je průměr pro Evropskou unii. Významná odvětví, například eh, eh, stavebnictví a energetické národná odvětví byly velice zasaženy, protože je tady pokles eh, poptávky a velké, vysoké ceny na energie. Dosáhnout ambiciozních cílů komise, aby Evropská Český průmysl představoval 20 to není vůbec jednoduché ani samozřejmé což ukazují také nedávná zjištění, která jsou v výroční zprávě o konkurenční schopnost za rok 2003. Ekonomické prostředí tady zůstává obtížné, pořád klesá průmyslová výroba a pořád existují regionální nevyváženosti. Sociální soudržnost je recesí velice ohroma, ohrožena a je tady vysoká úroveň, nebývale vysoká úroveň nezaměstnanost. Co z toho plyne? Zcela jasný závěr. Je naprosto naléhavé, abychom učinili prioritou novou průmyslovou politiku na evropské i na vnitrostátní úrovni. Už eh, jsme neformálně to projednávali s ostatními ministry. A je dobré, abyste věděli, že během řeckého předsednictví otázka evropské průmyslové politiky bude klíčovou prioritou a má se projednávat v rámci Evropské rady, což bude v březnu, a také v rámci dvou rad pro hospodářskou soutěž. Bude to formální rada, ta bude v únoru tady v Bruselu, a neformální rada, ta se bude konat v Aténách v květnu. A jediný bod na jednacím pořadu neformální radě v květnu bude právě průmyslová politika. Abychom zdůraznili význam této záležitosti, pokud jde o ten hlavní cíl, jimž je vytvářet nové příležitosti, nové pracovní příležitosti vzhledem k vysoké nezaměstnanosti. Samozřejmě, že diskuse bude vycházet ze sdělení, které má být přijato náhodou dnes Evropskou komisí sdělení o evropské průmyslové politice s ohledem také na relevantní sdělení v oblasti energie a e, změny politiky pro řešení klimatických změn. Také ta diskuse bude vycházet z nedávno přijaté zprávy. Máme tady pana Butikova, který byl zpravodajem. Řecké předsednictví tuto zprávu, zprávu RICE, vítá. Tam se jedná o technologické, podnikatelské, sociální, ekonomické inovace na cestě k třetí průmyslové revoluci, včetně strategii za účelem zvýšení účinnosti, která by vedla k nové industrializaci Evropy, k posílení evropského průmyslu jako takové a zajištěla správnou odpověď na stoupající sociální problémy. To je velmi důležité, protože výroba jako taková je ob obecně uznávána jakož za motor moderní ekonomiky, protože je tím hlavním přispěvatelem pro zvyšování produktivity a má vstupy pro inovace. Je to čtyřikrát větší než vstupy pro HDP a má potom také multiplikační eh, vliv na růst v různých oblastech ekonomiky. Evropská průmyslová politika může představovat hlavní nástroj pro celkovou reformu výrobního obchodního modelu s důrazem na inovacích a e, internacionalizaci. Nové pracovní příležitosti zejména e, pro mladší a dynamičtější část e, populace v pracovním věku, která nejvíce zasažena eh, krizí. Tak tady je třeba právě rozvíjet nové průmyslové eh, hm, sektory a využívat inovace ještě i v těch tradičnějších odvětvích a dále je třeba vyvíjet skutečně vysoce kvalitní výrobky a služby, tak aby bylo možné se opravdu zaměřit na export. Rád bych to řekl konkrétněji. Předsednictví se bude zaměřovat na těchto pět zásad konkrétně. Prv, nejprve chceme snižovat byrokratickou zátěž a zlepšovat podnikatelské prostředí. Chceme také modifikovat evropskou legislativu tak, abychom snižovali zátěž pro podniky, abychom snižovali nadměrnou byrokracii je třeba zjišťovat, které druhy legislativy jsou příliš zatěžující. Je třeba také zjednodušovat a stabilizovat daňový systém, protože to může přispět k dosažení tohoto cíle. To tedy je náš první cíl. Druhý chceme zmírňovat negativní dopad vysokých nákladů na energie. To je podle našeho názoru zásadní. Chybí tady totiž jednocený energetický trh a to má negativní dopad na konkurenční schopnost evropského průmyslu. Je třeba tedy podporovat vývoj takovéhoto trhu. To je naprosto nezbytné. Za třetí je třeba zlepšovat dostupnost finančních prostředků eh, a řešit eh, nedostatek likvidity, hlavně malých a středních podniků. Specializované finanční nástroje pro průmysl je třeba rozvíjet a to eh, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a s Evropským investičním fondem. Samozřejmě za předpokladu, že tyto nástroje budou dostatečně pružné na to, a vy se v posledu ukázali jako podnikatelsky příjemné, příznivé. Nepotřebujeme byrokratické nástroje, to určitě ne, ale něco, co by bylo skutečně přizpůsobeno potřebám trhu. Musíme se skutečně orientovat na trh. Za čtvrté je třeba eh, stimulovat investice do inovací. To je klíčové slovo. A to spolu s digitální agendou která se projednávala loni v říjnu na Evropské radě, jak víte. Evropa musí zlepšit jak svoji kapacitu vytvářet inovace a také absorbovat eh, eh, inovace. Naší pátou prioritou je vyvíjet Eh, dovednosti a kvalifikace, která jsou zapotřebí v nově se vyvíjejících průmyslových sektorech a trhách. Je třeba trzích investovat do znalostní ekonomiky, do nových kvalifikací. To je strašně důležité, abychom měli nové vyhlídky na rozvoji. Dosažením všech těchto cílů eh, už z definice posílíme podle našeho názoru konkurenční schopnost evropského hospodářství. Pochopitelně, že to není jednoduché a nestane se to automaticky, bude to trvat a chce to odvahu. Ale jednat musíme. A to teď. Musíme jednat rychle, protože řešit všechny tyto problémy E, před nimiž stojí evropský průmysl, znamená řešit také problém nezaměstnanosti. Je třeba e, posilovat konkurenční schopnost evropských podniků. To je otázka i praktické sociální politiky. Konečně pak je důležité abychom na evropské úrovni nahlíželi na průmyslovou politiku integrovaně. Neměly by tady být bariéry nebo hranice mezi různými ředitelstvími komise a mezi různými radami my mluvím teď o tom, co se děje na úrovni rady. Měli bychom mít eh, soudržnější interakci mezi průmyslovou politikou a ostatními evropskými politikami, například politika v oblasti energii, životního prostředí, výzkumu, inovací, obchodu, konkurenční schopnosti a vnitřního trhu. Potřebujeme to a to takže naléhavě, abychom zajistili přidanou hodnotu pro naši politiku, protože ten roztříštěný přístup vůbec nikomu nepomáhá. Tudíž, abych uzavřel. Myslím si, že už je úplně jasné, že průmyslová politika je klíčovou prioritou nejenom pro Radu pro hospodářskou soutěž, ale pro celé řecké předsednictví budeme mít dva zasedání, dvě zasedání rady pro hospodářskou společnost, které tomu, hospodářskou soutěž, které tomu budou věnovány a pak ještě bude zasedání v březnu. To je moje první závěrečná poznámka. Druhá. Musíme jednat ve spolupráci přirozeně komisí, proto také dnešní sdělení komise je velice důležité, ale také ve spolupráci s Evropským parlamentem předseda, koordinátoři, zpravodajové, členové výboru, vám všem, eh, těm všem říkám, že jsme vám k dispozici, že chceme spolu s vámi jednat a přihlížet k vašim názorům protože vím, že vy jste se těmito záležitostmi velmi usilovně zabývali. A za třetí, zázraky se nedějí v evropském politickém životě a zejména se nemůžou udát za tři či šest měsíců. Nicméně, chceme opravdu pracovat ze všech sil, pracovat soustavně, abychom docílili viditelného pokroku. Nemáme žádné iluze. Nepředstavujeme si, že se nám do června podaří vyřešit všechny problémy, ani náhodou. Ale musíme zaujmout konstruktivní přístup, chceme být jakýmsi katalyzátorem, aby určitému pokroku došlo, abychom pak měli nějaký základ, z něhož je možné dále vycházet. To je naším cílem. Abychom do konce června dosáhli určitého pro pokroku, tak aby italské předsednictví, nová komise a nový parlament mohli už potom přijímat legislativní opatření k řešení základních otázek spojených s průmyslovou politikou. Takže průmyslová politika je klíčovou prioritou. Budeme spolupracovat s Evropskou komisí a s vámi, s Evropským parlamentem a konkrétně s výborem ITRE a my máme samozřejmě eh, sice ambiciozní agendu, ale chceme přistupovat k řešení věcí pragmaticky, tak, abychom učinili určité kroky vpřed do konce června. A ještě jedna věc, kterou musím znovu zdůraznit. Podpora průmyslu se netýká pouze průmyslu jako takového, Týká se to celé společnosti, celého hospodářství a zejména těch, kdo jsou zasaženi krizí. Proto průmyslová politika je opravdu základní prioritou pro řecké předsednictví. Velice vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. To bylo velmi výstižné. A myslím, že eh, bylo vidět, že všichni to sledují velmi pozorně. Já myslím, že to, že jste eh, kdysi býval eh, poslancem Evropského parlamentu, je výborná kvalifikace, rozhodně vám to ve vaší práci pomůže. Koordinátory tady nevidím, ale máme tady náhradníky. Ne, došlo k malé změně. Je tady paní Jordan, potom pan Lyon, pan Bittekofer a další. Paní Jordan jako první. Eh, vítejte tady, pane ministře Hacidakisi. Vracíte se zpátky do Evropského parlamentu. Já vám chci poděkovat za vaši prezentaci. Já mohu pouze souhlasit s vašimi prioritami, které jste uváděl. Říkal jste, že máte v podstatě jenom tři měsíce pro legislativní práci a já si myslím, že tři měsíce budou velmi Eh, důležité, protože je tady také eh, velký objem práce, který nemusí nutně mít legislativní povahu. Myslím, že i prostřednictvím jiných eh, nástrojů můžeme zlepšit <clears throat> politiku Evropské unie v této oblasti. Hlavní výzvou v oblasti rozvoje a inovací je to, že je to horizontální otázka a opírá se to o celou řadu dalších politik, energetika, životní prostředí, vnitřní trh. A pro naši politickou skupinu EPP je konkurenceschopnost eh, velmi důležitá a nejde samozřejmě jenom o prospěch ekonomický, ale jde také o to, že je to základ pro další sociální eh, výdobytky, jako jsou pracovní místa, <clears throat> eh, sociální zabezpečení, ochrana životního prostředí <clears throat> a tak dále. Dnes také dostaneme informaci o dalším energetickém balíčku, což tím souvisí. My o tom budeme diskutovat s dalším z vašich kolegů, ale vzhledem k tomu, že to má tak obrovský dopad na konkurenceschopnost soukromého sektoru, tak se vás chci zeptat, jak se díváte na tu energetickou politiku do roku 2030 a na politiku boje proti klimatickým změnám. Víte, že ty cíle jsou udržitelný rozvoj, vysoká, ochrana životního, vysoká míra ochrany životního prostředí a přitom zachování co největší možné konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Také jste hovořil o cenách za energie. Já jsem nedávno naštívila několik velkých průmyslových podniků a ti mi řekli, že ceny za energie jsou eh, jeden z jejich největších problémů. Můžete nám říci, co plánujete udělat během svého předsednictví eh, s touto věcí? Neříkal jste nic o sektorech, kde dochází k přesouvání kapacit do zemí, kde nejsou, není emisní politika tak eh, přísná a přitom to ovlivňuje podobu průmyslové politiky. Mohl byste nám říct, co si o to myslíte? A <clears throat> minulý týden také Evropský parlament přijal velkou většinou zprávu o reindustrializaci Evropy. Pan Bytykofer byl zpravodaj k této zprávě, takže vám určitě o tom řekne více, ale mě by zajímalo, co si o tom eh, vy myslíte, o té zprávě, kterou eh, Evropský parlament přijal. Děkuji za SAD, kolega Lange. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane ministře, Myslím, že nikdo v, to, v tomto sále nebude mít nějaké námitky vůči vaší eh, prezentaci, ale i tak tady zaznělo několik eh, věcí, které podle mě nejsou úplně nové. Už v roce 2010 přišlo první sdělení komise a parlament k tomu potom e, připravil zprávu. Já jsem tehdy byl zpravodajem e, v roce 2011 potom přišlo druhé sdělení komise, potom eh, vznikla zpráva Bitykofer a dnes máme třetí sdělení komise k této věci. A když se na to všechno podíváme, tak eh, musíme konstatovat, že v zásadě je to hodně slov, ale velmi málo konkrétních opatření. Jak říkal GT, eh, přestala doba na slova, teď nastala doba na eh, konkrétní opatření. A mě by znamenalo, zajímalo, co přesně plánujete udělat eh, pro to, aby aby došlo ke zvýšení HDP o 20% do roku 2020, tedy podílu, který přichází z průmyslové eh, produkce. Já si například myslím, že bychom měli závazně prověřovat dopad na konkurenceschopnost u veškerých legislativních nástrojů nebo víme, že máme článek 173, který v podstatě znamená, že členské státy by měly koordinovat eh, svou průmyslovou politiku a tento článek by měl být více využíván. To komise uváděla nebo naznačovala ve svém prvním sdělení a mm, oslavila potom Radu pro konkurenceschopnost, ale během čtyř let v podstatě žádné takové pokyny nebo instrukce pro české státy nebyly přijaty, takže mě by zajímalo, jak chcete rozumným způsobem dělat průmyslovou politiku na evropské úrovni, když eh, se eh, plítvá slovy, ale členské státy nejsou schopny skoordinovat eh, svou průmyslovou politiku. <clears throat> A proto bych na vás chtěl apelovat, Eh, velmi naléhavě, abyste zase eh, eh, nepronášel hodně slov, ale spíše se zaměřil na konkrétní opatření. Děkuji vám, pane Lange. Pan kolega Butikofer, což je zpravodaj té zmiňované zprávy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, vítejte tady opět v Evropském parlamentu. Mě velmi eh, zaujalo to vaše silné angažma a také mě to těší eh, silné angažma pro průmyslovou politiku. To také říkáme v té zprávě, kterou Evropský parlament přijal. A proto bych eh, chtěl říci, že jsme ochotni spolupracovat. Ale na druhou stranu také musím vyslovit své zklamání nad tím, že Evropská rada, a teď vůbec nemluvím o tom, co dělá řecké předsednictví, ale mluvím o Evropské radě jako takové. Evropská rada teď po druhé během půl roku eh, se rozhodla neuspořádat eh, ten průmyslový summit, eh, který byl několikrát s, velkou, s velkými fanfárami oznamován. Teď by to mělo možná dojít na jaře, ale když se ho pečlivě čtu, tak ta diskuse se má omezit na podstatě dvě věci, ceny za energie a e, deregulace. A pokud jsem dobře poslouchal, tak e, váš program je mnohem širší, obsahuje více než dvě záležitosti. Je to horizontální program a to je podle mě velmi správně. Jak ale můžeme se postarat o to, aby u průmyslové politiky, a tady se připojuji ke kolegovi Langemu, aby to nebyly jenom takové ty sváteční eh, řeči, ale aby eh, skutečně Rada pro konkurenceschopnost začala jednat. Možná, že víte, že místo předseda komise Tajany a ministři pro průmysl z čečenských státech eh, v loňském roce přišli s návrhy, jak by Rada pro konkurenceschopnost mohla být posílena. To bylo <clears throat> míněno v tom smyslu, o kterém jste mluvil vy. Tedy, že by eh, se mělo jednat o horizontální úkoly, aby nedocházelo k eh, fragmentaci. A proto si myslím, že byste eh, během vašeho předsednictví měli předložit jasné návrhy související s řízením této práce, tak aby všechny ty dobré myšlenky, které tady různě kolují, byly potom převedeny do praxe a neskončily v nějakém tom mezisvětě, kde se nic neděje. A k těm vašim pěti prioritám, hodně z těch priorit budou samozřejmě priority, i až vy vlastně nebudete ministr a až já nebudu poslancem, ale některé z těch priorit možná je možné konkretizovat velmi rychle. Například se to týká eh, přístupu k financování a tady bych byl rád, kdybyste mohl konkretizovat, co to v krátkodobém výhledu znamená, nebo co by bylo možné podniknout. A to právě proto, že <clears throat> některé ekonomiky na kraji Evropy mají problém s tím, jak financovat eh, malé středně velké podniky, které mají problémy s přístupem eh, k financím. Jde tedy o to, jak obnovit hospodářský růst. A to bez financování možné nebude. A v té souvislosti mám ještě jednu otázku, a sice, jestli existují nějaká konkrétní opatření týkající se vaší eh, páté priority, tedy dovednosti. A poslední bod. Je to prozba, možná spíše na eh, komisi, Komise eh, předložila velmi zajímavé návrhy, například ke zřízení platform, které by mohly sloužit k výměně zkušeností a informací mezi různými regiony v Evropě a které by měly eh, zjednodušit spolupráci, podobně jako je to v regionu Flandry. A já cítím, že tady panuje jakýsi odpor na radě s tím, že Brusel by se neměl měšovat do vztahu mezi regiony. Já jsem to eh, cítil i u německého ministra pro hospodářství, když se diskutovalo o německé průmyslové politice. A já bych byl rád, kdybyste mohl pomoci tomu, aby tento velmi pragmatický přístup komise nebyl zablokován eh, těmi poukazy na národní eh, svrchovanost a národní prerogativy. To by nebylo dobře. Děkuji vám. Děkuji kolega Ransdorf za GUE. Děkuji, pane ministře. Vítejte tady v Evropském parlamentu. My si pamatujeme, že jste kdysi býval naším kolegou. A já musím říci, že vaše záměry eh, do vašeho předsednictví lze označit, nebo něm poznačit, poznamenat pouze suma cum laude. Já mám komentář ke všem vašim pěti prioritám. Jednak je to byrokratické břemeno, eh, které kolikrát eh, brání naplnění těchto cílů. A myslím si, že vytvoření toho výboru První výbor, který měl bojovat s byrokracií, vytvořil už císař Augustus, takže budeme slavit brzy 2000 let eh, od eh, jeho eh, úmrtí, doufám, že v celé Evropě. Ale já mám pocit, že ten boj proti byrokracii vždycky selhal, včetně toho orgánu, který vedl Edmund Stoiber, Nemůžu teď ale srovnávat Štojbra eh, s Augustem. Ten boj proti byrokracii bude asi jedním z nejtěžších úkolů řeckého předsednictví. A druhý bod, o kterém jste se zmiňoval, je přístup k financování. Kolega Bitikofer náš velmi vážený kolega eh, to také zmiňoval. A my jsme například parlamentu schválili jednu zprávu, která ehm, se týkala mikroúvěru. Vy jste v té době byl také poslancem tady v parlamentu. Víme, že eh, existuje jakési globální hnutí, které vedl bangladejský bankéř Yunus, které se usilovalo o to, jak rozšířit eh, přístup k mikrouvěrům více než 200 milionů lidí na celém světě eh, eh, k ním dostalo přístup, ale mm, my jsme schválili nějakou zprávu, ale nic se nestalo, jako už mnohokrát. Také je možné mluvit o eurodluhopisech na financování infrastruktury. Já eh, si pamatuju, že už v roce 2004 jsme zdůrazňovali, jak důležité je mít takové dluhopisy, jako jsou americké federální dluhopisy. Já jsem tehdy eh, vystupoval kriticky, protože jsme to nebylo mezinárodně opraveno, ale teď po Lisabonské smlouvě máme tuto možnost. A teď eh, tedy eh, máme tyto možnosti a já si myslím, že bychom měli usilovat o zřízení takovýchto eh, dluhopisů. Velké programy by z toho mohly být financovány například v oblasti vědy a technologií. To by mělo Evropě umožnit eh, mít eh, nejmodernější technologie. A další věc, o které se chtěl zmínit, jsou inovace. Máme teď problém s horizontem 2020. To je eh, Eh, tam jsou obsaženy inovace, to je důležitá součást tohoto programu, ale teď by mohlo dojít ke seškrtání finančních prostředků na tyto věci. Některé věci se možná eh, podpoří, jako Green Sky, ale v některých velmi důležitých oblastech si myslím, že eh, dojde ke snížení finančních prostředků. A v celé Evropě je možné, že Někdy se nedaří malým eh, firmám prosadit se se svými nápady, které jsou přitom velmi kvalitní, a to proto, že nemají přístup k financování. Abychom mohli podpořit inovace a inovativní přístupy, tak eh, musíme mít eh, prostředky, ale já mám trošku pochybnosti o tom, jestli během několika měsíců se vám podaří dosáhnout nějakého pokroku. A to protože to byrokratické břemeno a byrokratická rutina kolikrát může eh, zabít i ty nejlepší iniciativy v této oblasti. Děkuji a poslední řečník je kolegyně Cavila. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane ministře, tady v těchto známých místnostech. Jakožto bývalého europoslance, podle mého názoru, se shodneme v podstatě na obecných bodech napříč politickými skupinami a já si myslím, že priority řeckého předsednictví jsou naplnitelné. Pokud chceme být realisté, tak musíme se smířit s tím, že e, konkurenceschopnost e, je cestou k pracovním místům a žádá si e, lepší investice. Když se podíváme na to, jaké, jak se investuje na evropské úrovni v posledních deseti letech, tak zjistíme, že tady k mnoha investicím nedochází, že ne všechny země investují eh, tak, eh, jak by bylo potřeba. Eh, některé země nejsou pro mezinárodní investice atraktivní, nepřitahují investice zvenčí. A pokud se škrtají veřejné výdaje v jednotlivých členských státech, tak to potom má samozřejmě určitý dopad. My eh, samozřejmě tady zažíváme eh, program eh, úspornosti, ale přitom potřebujeme posilovat veřejné investice. Výsledkem je, že nejsme schopni generovat takovou zaměstnanost a pracovní místa, jaké by byly potřeba. Což znamená, že zahazujeme tu konkurenční výhodu, kterou jsme kdysi měli a která byla také spojená s kvalitou infrastruktury. A my musíme tento trend zvrátit. My musíme znovu získat atraktivitu jakožto místo pro investice a pro podnikání. My jsme kdysi e, mývali velice kvalitní infrastrukturu, která byla magnetem pro vnější investice, ale e, začínáme o ní přicházet. E, čili máme problém s tím, jak si uchovat svou konkurenceschopnost. Všude tady narážíme na byrokratické prostředí. Neustále podpisujeme eh, dohody o volném obchodu, pracujeme na TTIP, dohodě s USA a také na dohodě s Dálným východem. A podle mě právě Dálný východ bude postupovat mnohem rychleji, eh, protože tato dohoda eh, je flexibilnější respektive jsou to flexibilnější regiony, zatímco u nás nepřiměřeně bují byrokracie, což má nepříznivý dopad na naši konkurenceschopnost. Je pravda, že pokrok nejspíše časem nastane, což říkají různé strany, nicméně bude to až, po, až časem postupně a myslím si, že je zapotřebí nějakého odvážného rozhodnutí a posunout se vpřed rychle. Podle mě nejsprávnější by teď bylo e, odklonit se od dogmatické ochrany životního prostředí a od dogmatického bránění lidských práv. Tím totiž sami na sebe uvalujeme e, překážky pro další rozvoj. A myslím si, že opravdu musíme čerpat z našich domácích zdrojů. My máme e, domácí e, přírodní zdroje, nerostné bohatství a proto si myslím, že je zapotřebí podporovat těžební průmysl. Evropa kdysi bývala v tomto sektoru přední oblastí, protože Evropané a Evropanky měli odvahu Eh, zkrátka překračovat řeky, když k ním došli, eh, řešit problémy. Samozřejmě, že problémy se dají eh, vyřešit, ať už jsou to ekologické problémy nebo jiné. Já si myslím, že prostřednictvím investic do výzkumu můžeme zdolat výzvy a obtíže, které nás mohou na cestě potkat. Pane ministře, podle mého názoru, za čerpání energie z domácích zdrojů je pro nás všechny důležitým úkolem, chceme-li se posunout vpřed. Já vím, že eh, OECD eh, provádí svůj eh, vlastní výzkum, A my se tady potýkáme s dalšími problémy, které se ukazují čas od času a myslím si, že je zapotřebí znovu eh, přeskoumat eh, jednotlivé eh, legislativní akty, které představují dodatečné náklady pro občany i pro průmysl. Zkrátka je zapotřebí publikovat další sérii iniciativ na vnitřním trhu. Jak říkám, OECD pracuje na studiích, a my můžeme potom eh, čerpat z příkladu těchto studií a eh, uvidíme potom, kde jsou ty problémy a budeme schopni je odstranit. A podle mě, pokud to uděláme, tak eh, nám to prospěje. A je to také v nejlepším zájmu budoucích generací. Myslím si tedy, že vaše priority jsou realistické ale chceme-li dosáhnout nějakého eh, pokroku, tak je zapotřebí jednat rychle. A eh, podle mého názoru například řecké problémy jsou na eh, politické úrovni zejména. Děkuji. Děkuji. Nyní si můžeme poslechnout komentáře dalších členů výboru. Prosím, držte se limitu dvou minut. Jinak potom bude těžké, aby se dostalo na všechny. Kolega Langen. Já bych chtěl pouze říct, že eh, tady eh, množství přítomných eh, je zajímavé, protože eh, poslanci musí eh, čekat až na konec a dostat se do dvou minut, zatímco koordinátoři se tady mohou eh, rozvykládávat, jak chtějí. Já jsem tady dvě hodiny čekal na hospodářském výboru, proto abych potom mohl mluvit jednu minutu. To potom vede k tomu, že je tady minimální počet přítomných poslanců, ale k věci. Já bych chtěl poděkovat kolegu Chacidaky, Davisovi. Eh, ten eh, má eh, různorodé zkušenosti, byl europoslancem, byl už ministrem v Řecku a na jeho agendě bych chtěl vyzdvihnout ten poslední bod, tedy to, že evropský že průmyslová politika musí mít větší prioritu na evropské úrovni. To je nejdůležitější bod pokud eh, se vám podaří ho naplnit, tak budete úspěšnější než deset let Barozovy komise, protože za, celou tu des, za, za těch deset let eh, se Barozo integrací průmyslu nezabýval. Namísto toho se zabýval eh, klimatickou politikou. A pokaždé, když byl nadnesen průmysl, tak generální sekretář proti tomu intervenoval z důvodu spadajících do klimatické politiky. Já si myslím, že vy opravdu máte možnost dosáhnout něco v oblasti průmyslové politiky. A já jsem i zklamán eh, prací velice oceňovaného komisaře Tajanyho v této oblasti. Já jsem od něj neviděl za posledních pět let v podstatě eh, žádnou, žádný podnět. Nicméně eh, je zapotřebí jak si omezit egoismus komisařů a využít například velkou průmyslovou sílu Německa k tomu, aby e, posílila evropskou ekonomiku. Samozřejmě nastane tím nerovnováha, Nicméně e, Evropská komise nechávala tuto otázku zkrátka být. Mám otázku. Řecko je na tom v současnosti špatně. To víme všichni, e, bavíme se o tom každý den. Nicméně existuje jisté pravidlo, které už posledních 38 eh, nebo 39 předsednictví neustále eh, zažívalo, že v době eh, předsednictví v dotyčné země musí opozice a vláda spolupracovat. Musí opozice podporovat fungování vlády v době předsednictví. A já teď čtu v řeckých novinách, že opoziční lídr se k tomu eh, jaksi nemá a že naopak eh, chystá, eh, usiluje o jakýsi převrat, jakousi revoluci v Evropě. Je to pravda, že opozice nepodporuje řeckou koalici? Pan Ransdorf, ale tady se nebavíme o řecké vnitrostátní politice. Ano, budeme pokračovat. Paní Hercog, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já prostě musím říci panu Langenovi, že má eh, spoustu možností hovořit v rámci EPP a eh, jak dlouho je možné hovořit a co se má udělat. Ale já souhlasím s tím, že komise by měla dělat více a doufám, že ta příští to udělá. Já a nicméně mám zejména dotaz. Mám dotaz na pana ministra, protože se mi zdá, že musíme řešit nebo mluvit o otázkách, které eh, pan ministr může pomáhat řešit a to ostatní se nechat na jinde. Já s vámi, pane ministře, souhlasím, že e, konkurenceschopnost Evropy tady musí být znovu nastartována a určitě to e, právě v Řecku je nejlépe možné ukázat, že na skutečnosti na realitě záleží. Je tady i otázku pracovních příležitostí. To všechno musíme udělat pro evropské občany. Takže určitě je dobré, aby se udělal maximum, aby se tady něco konkrétního udělalo. Ale máme omezené zdroje na evropské úrovni. A je tady víceletý eh, finanční rámec zdaleka ne to nejlepší, ale máme tady 23 milionů na politiku soudržnosti a regionu. Kdyby část těchto finančních prostředků se mohla převést na konkurenční programy, bylo by to výborné. Eh, myslíte na něco takového? Eh, jak tedy by bylo možné lépe eh, používat eh, ty zdroje, které jsou na soudržnost a regiony tak, aby se podpořila konkurenceschopnost. Myslíte v Řecku nebo v Evropě? Dobrý, dobrý den, dobré dopoledne. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane ministře, za popis situace v Řecku a za to, jak jste tady nastínil vaši politiku pro evropský průmysl. Naprosto souhlasím s programem, který jste eh, vypracovali, aby se zlepšila konkurenceschopnost průmyslu v Evropě že jste tam dali i rámcové podmínky pro investice energet, do energetiky, vůbec energetiku. To je jistě správné, takový holistický přístup. Ale přála bych si, abyste mi odpověděl na tuto otázku. Já jsem e, europoslankyně z Portugalska a máme v Portugalsku situaci, která do jisté míry má eh, paralely s Řeckem, ale už jsme řadu reform provedli. A během posledních devíti měsíců eh, narostl objem exportu a nezaměstnanost začala klesat. Na začátku eh, jsme se domnívali, že to je jenom výsledek léta, že to je jenom díky činnosti v létě, ale trvá to doteď. Ale je tady jeden problém, který se nám nedaří řešit, naopak se zhoršuje. A to je nezaměstnanost mladých, kvalifikovaných lidí. Máme vynikající lékaře, eh, sestry, eh, informační odborníky, Eh, další odborníky, kteří velice často opouštějí Portugalsko a hledají eh, uplatnění jinde v Evropě. A pak eh, samozřejmě lidé tady musí platit daně a jedná se o to, aby bylo více na investice. Evrop- Portugalsko hodně zvyšovalo úroveň kvalifikací máme eh, čtvrtý nejvyšší počet eh, vědeckých pracovníků eh, v Evropě. Po Dánska, Švédska a Finska následuje Portugalsko. Bohužel ale v současné době se nám nedaří tuto situaci s nezaměstnaností kvalifikovaných mladých lidí v Evropě a oni vlastně většinou nezůstávají ani jinde v Evropě, často odcházejí někam z Evropy. Uh, myslím si, že podobný jev existuje i v Řecku, jistě tomu dobře rozumíte. A netrpí tím jenom ty státy, kde ten problém konkrétně existuje, ale ono se to projevuje v Evropě jako takové s určitými výjimkami. Všude nějak tento proces probíhá. A co si myslíte, že bychom mohli udělat, abychom zvrátili tento únik kvalifikovaných lidí, zejména ve prospěch našich, našeho průmyslu, protože by bylo určitě důležité, aby IT odborníci a inženýři, technici zůstávali k dispozici evropskému průmyslu. Ještě informace. Náš kolega pan Ransdorf hovořil o malých a středních podnicích. V horizontu 2000 jsme se snažili navýšit eh, rozpočet z 15 na 20 na malé a střední podniky podniky a ta, konkrétně pro malé a střední podniky od 4 do 7 Myslím si, že kolega myslel hlavně Eurostat, ale obecně eh, v horizontu 2020 rozpočet pro stři- malé a střední podniky byl navýšen. Děkuji Dovolte mi, jak eh, jsem rád, že vidím se zpátky tady v parlamentu, ale náš kolega Langen, Langen tady řekl, že nikdo v této místnosti by nemohl nesouhlasit s něčím, eh, co jste řekl, bo obávám se, že já s něčím nebudu souhlasit. Vlastně ne, trošku nesou, ne, nechápu ten poněkud uměle nastavený cíl 20% v eh, pro, průmysl. Zdá se, že euro Eh, vytvořené eh, v kovoprůmyslu je něco jiného, než dělali se to ve službách, vydělali se ve službách nebo jinou činností. Řekněte mi, proč je tomu tak? Myslíte-li se, že tomu tak je? A vy vlastně eh, jako řešení navrhujete nějakou průmyslovou politiku. Já bych řekl, že máme naopak příliš mnoho evropské průmyslové politiky v Evropě. To je ten problém. Pan Langen řekl, že potřebujeme guidelines, doporučení pro členské státy, ale to prostě prostě jenom pouštíme bubliny horkého vzduchu. A byl jeden rozumný američan, který řekl, že není třeba, abychom učili trávu, jak má růst, ale důležité je odstranit kamení z trávníku. Co jsme udělali v evropských institucích? Nevystavili jsme různé překážky a odstranili stimulace průmyslu a pak jsme si uvědomili, že máme problém a já bych zmínil jenom několik. Začneme od euroměny, což je katastrofa a určitě vy v Řecku to víte. My jsme vytvářeli obrovské nevyváženosti eh, v Evropě a pak se divíme, že v některých zemích máme 50% nezaměstnanost mládeže v, v Evropě. Nemám návrh, jak to řešit. Pak je tady eh, eh, problém, který zmiňovali Kolegové, nezaměstnanost vytvořili takové negativní pobídky pro zaměstnavatele, zejména malé, že nejsou ochotně navýmat mladé lidi. Kdyby všechny malé a střední podniky v Evropě každý eh, najal dva další mladé lidi, pak by se to vyřešilo. Tak jim v tom pomozme a nedělejme překážky. Pak celé správně hovoříte o nákladech na energie. To je obrovské eh, problémy, protože to vyhání odvětví z Evropy. A říkáte, že nám chybí spojen, spole společný energetický trh, ale to je jenom marginální věc. My ve skutečnosti hlavně tratíme obrovské miliardy peněz, euro, na eh, tu naši posedlost eh, Eh, obnovitelnými eh, zdroji a raději používáme ruský plyn než eh, americké, než americké zdroje. A máme tady všechny ty sjednocené, ten, i kdyby tedy jsme měli ten sjednocený energetický trh, vůbec by to nic nezměnilo. Chcete-li něco změnit, odstraňte překážky a průmysl se o sebe postará. Nakonec se chci omluvit, protože já musím teď někam zavolat, je to moc důležité, ale doufám, že se sem stačím vrátit včas, abych si poslechl vaši odpověď. Děkuji. A e, dám slovo panu ministrovi, aby mohl zareagovat. Chtěla bych jenom sama jednu věc také zdůraznit. My vysoce hodnotíme váš pragmatický přístup k programu, jak se nám to tady prezentoval. A v rámci vašeho pragmatického přístupu, pane ministře, by bylo určitě důležité eh, najít konkrétní řešení otázky financování. Potřebujeme nějak eh, nějakou autoritu, nějaký orgán v Evropě, který by mohl zajistit, že opravdu eh, bankovní instrumenty budou k dispozici malým a středním podnikům. Eh, paní předsedkyně, já se budu snažit to vyřídit rychle, protože vím, že pan minister Maniatis už čeká. Je to minister pro životní prostředí a já zase musím mít pro výboru pro regiony, protože moje portfolio zahrnuje několik výborů, takže ještě se musím dostavit na dva i další, do dvou dalších výborů. Tak se snažím eh, co nejstručněji si říci, že například souhlasím s tím, co říkal pan Langen, pan Botikov. Vlastně eh, tady takové poznámky zazněly všude. Já nemusím mezi vámi lobovat, ale myslím si, že mnozí vlastně tady řekli, že je velká vzdálenost mezi slovy a činem. A rád bych řekl, že Eh, se nám podaří udělat tři, čtyři, pět věcí, ale já nechci riskovat, že budu něco takového tvrdit, protože na konci tohoto období samozřejmě se podíváme, co tedy skutečně tady zanechalo řecké předsednictví. Řecké předsednictví jako každé jiné, může udělat jenom eh, to, co jim umožní určité okolnosti. Eh, musí se hledat společný jmenovatel mezi všemi členskými státy, to si musíme říci na rovinu. Já Eh, jsem se také zmínil o tom, že v souvislosti s nadcházejícími evropskými volbami se eh, budeme snažit eh, provádět takovou legislativní práci, která by vyslala určitý signál v souvislosti s evropskými volbami, co tedy můžeme dělat pro evropský průmysl. A tím nemám na mysli jenom prospěch, který z toho bude mít řecké předsednictví, když samozřejmě to také. Ale bude to signál pro všechny občany, ale i pro výrobní průmyslová odvětví v Evropě jako takové, aby věděli, že přece jenom se něco mění. Evropský summit se už tím zabýval a teď budeme mít dvě rady pro hospodářskou soutěž, čili bude se hovořit o konkurenceschopnosti průmyslu. Myslím si, že e, úspěch a pokrok by byl větší, kdybychom si všechno vyložili hned na začátku, ale víme, jak se to stávalo v minulosti. Byla doba, kdy životní prostředí e, bylo hodně významné. Samozřejmě, že tím nechci říci, že to není významné, je to kvalita života, je to něco, co se nás týká všech, ale nejde jenom o životní prostředí. Nemělo by to být všechno jenom nakloněné jedním směrem. Myslím, myslím, že jsme opomíjeli eh, průmysl, podnikatelskou politiku. A teď vidíme, jaký je růst a rozvoj v Číně, ve Spojených státech a za to v Evropě máme recesi. A myslím si, že my jsme v některých oblastech sami sobě největšími nepřáteli Samozřejmě, že tady byly různé výkyvy v různých zemích, ale každopádně tohle je taková důležitá věc, na kterou je třeba pamatovat a snažit se e, omezit e, nadělané škody a doufám, že se nám podaří e, v tomto směru směr, řídit věci během našeho předsednictví. To byla taková obecná poznámka a teď bych se rád dotkl některých konkrétnějších dotazů. Paní Jordan, se ptala na energetiku, energie. Přijde se minister pro energii, energetickou politiku, bude hovořit o e, emisích CO2, o břidlicovém plynu. To jsou všechny ty věci, které se zmiňují v souvislosti s tím, co dělat, aby Evropská unie znovu nabyla konkurenceschopnosti. Řekl bych, že jsme si správně nastavili kvantitativní cíle v kontextu Kyoto je dobře, abychom věděli, jaký je tady imperativ co do životního prostředí. Ale musíme také děla, se dívat na to, co se děje s průmyslem. Jsou státy, které nepatří do Evropské unie, na severu Afriky, v západní Balkáně. Všechno, co děláme v souvislosti s životním prostředím a průmyslem, má dopad i na jiné. A někteří naši eh, na, sousedé nejsou se členské státy Evropské unie. Nemusí dodržovat pravidla, která jsme si sami stanovili, ale musíme se snažit jim konkurovat. A dělá nám to problémy, protože oni se řídí odlišnými pravidly a předpisy situace. A přitom my všichni pak pocitujeme stejný ekologický dopad, protože tyto e, státy s námi bezprostředně sousedí. Měli bychom se tedy snažit se na věci dívat e, z širší perspektivy a vidět všechno jako souče- v širším regionálním kontextu. A já se omlouvám, že třeba eh, neříkám jenom takové ty mm, řečičky, které možná všichni čekají, takové ty samozřejmosti, že se snažím hovořit naopak na rovinu. A teď bych chtěl eh, odpovědět na poznámky dalších řečníků. Pan Ransdorf. Pane Ransdorfe, vy určitě víte, že Řecko si je zvláště vědomo té dimenze konkurenceschopnosti. Když se podíváte, že my musíme vlastně Eh, s konkurovat zemím, kde úrokové sazby jsou daleko nižší, než jaké jsou u nás. A my u nás, pane Ransdorfe, my se snažíme dostat se zase na úroveň eh, zdravých financí, abychom znovu nastolili konkurenceschopnost systému, abychom byli přitažliví pro investory. Ale myslím si, že celá Evropská unie si musí uvědomit, což už se začíná dít, že ano, zajisté na jedné straně tady musí být ekonomické modifikace, aby se vrátila konkurenceschopnost, ale musíme se také za věci dívat na evropské úrovni. Eh, financování podniků, eh, jak odstranit nadměrné regulatorní zátěže, protože jsou tady velké nerovnosti mezi členskými státy. A vidíme potom tu eh, negativní reakci ze strany jednotlivých států. Souvisí to s těmi politickými přístupy, které Evropská unie jako taková podporuje a které, na které někdy potom někde reagují negativně. A tato moje poznámka se vztahuje také k tomu, o čem hovořila paní Edith Herzog. Máme zajisté nástroje v rámci toolboxu eh, MFF a mezinárodní, eh, tedy eh, multi, víceletého rámce. Ale musíme se snažit efektivně vynakládat ty finanční prostředky, které máme k dispozici. Dále. Paní Cedela, pan Halmer. asi neříkali úplně totéž, ale oba hovořili o konkurenceschopnosti a byrokracii. Já a my si myslíme, že potřebujeme průmyslovou politiku. Na rozdíl pana Helmera si nemyslím, že je to třeba, abychom dělali práci za členské státy, ale protože je potřebujeme koordinaci, synergii, výměnu osvědčených praxí v rámci celé rodiny evropských národů. Ale pak je tady jedna věc, na kterou budeme hodně tlačit od začátku do konce. Musíme si dávat pozor na to, jakou novou legislativu budeme přijímat. My v Řecku jsme si velice vědomi toho, že jak je to důležité, že evropská legislativa sice je důležitá, ale nesmí být nadměrnou zátěží pro průmysl, pro podniky. Nesmí to být spíše handicap než pomoc protože my musíme držet krok s Američany a s, Čínami, s Číňany, Byť je tady takováto rozsáhlá legislativa, ale se, se nesmí stávat svěrací kazajka pro průmysl. A tady bylo správně řečeno, že to je věc, která by mohla opravdu zadusit eh, průmyslové inovace. Nedáme-li si pozor. Pak eh, tady byly další věci, které byly bezprostředně relevantní pro Řecko. To, co říkal pan Langen, paní Cavallio, Pan Langen hovořil o opozičních silách Řecku a paní Carvalho se zabývá, na jedné straně porovnávala tedy, pardon, Řecko a Portugalsko. Pokud jde o konvergenci, paní Carvalho, víte, že naše krize je ještě ostřejší než, okutnější než u vás v Portugalsku. je to střída svého druhu, ale my ty výzvy, my ty problémy řešíme. A už zase vlastně máme zpět primární um, přebytek rozpočtu. My jsme si udělali také prognózy na základě toho, co se udělala trojka. A když se podíváte na zprávu z OECD, tak ti také sledují mezinárodní vývoj a je vidět, že my opravdu postupujeme vpřed. Máme samozřejmě problém s likviditou, s přístupem k financím ale samozřejmě ehm, to se může někde týkat i Portugalska. Je to ten taková ta otázka celkového ovzduší, celkové důvěry. A v tom je celý klíč. A my si musíme uvědomovat, jaké to všechno má politické dopady máme-li dodržovat i naše eh, mezinárodní závazky, ale na druhé straně máme i svoji vlasteneckou povinnost. My musíme zlepšovat, zlepšovat vlastní situaci z hlediska dluhu a deficitu, abychom znovu obnovili důvěru v řecké hospodářství. My si uvědomujeme, že už jsme dosáhli dna a teď musíme se odrazit a postupovat v konstruktivnějším, pozitivnějším směru. Tím se zabýváme. Já nechci vyslovovat soudy o politické eh, opozici. Na téně. každý v politice, v demokracii má právo se vyjádřit. Ale my jsme odhodláně řešit konkrétní úkoly. Ne protože nám to diktuje Evropská unie, ale protože to je v, souvis, v souladu s našimi eh, vlastními zájmy. A během našeho předsednictví, jak už jsem říkal, chceme dosáhnout zcela konkrétních, hmatatelných výsledků. Budeme se k tomu stavět pragmaticky a my už jsme vyložili naše priority. A pak se to bude poměřovat podle toho. Eh, pane Hrmatidě, já jsem velice rád, že jste tady a že, vám, že už jste se zase vrátil a já zhruba na 50% s vámi souhlasím. Možná, že e, když já budu více euroskeptický, vy budete méně euroskeptický a někde uprostřed se potkáme. Děkuji za odpovědi, za to vaši otevřenost. E, Discutere con questa commissione parlamentare. Buon lavoro e ci rivedremo penso presto in questa... A, e, jsem tedy ráda, že jste tady s námi byla. Těším se, že se brzy zase uvidíme. ministro ministro Magnatis raggiungere Pane ministře Maniatisi, pojďte za námi. Mentre il ministro Hatzidakis si congeda dalla Commissione, noi diamo il benvenuto al ministro Maniatis. My teď tady vítáme dalšího zástupce řeckého předsednictví, pana Janise Maniatise, který bude mít eh, další prezentaci o programu řeckého předsednictví, zejména bychom byli rádi, kdyby pan ministr mohl promluvit o energetice a boji proti klimatickým změnám už jste byl tady eh, nějakou dobu, takže jste slyšel asi to, co říkal váš kolega, který má na starosti průmysl o některých z těchto věcí. Dovolte mi, abych vás ujistila o tom, že my s vámi budeme velmi rádi spolupracovat v těch měsících, které ještě máme před eh, evropskými volbami. To znamená, že budeme muset pracovat o to usilovněji. Máme trošku spoždění, takže bychom to možná mohli trošku urychlit. Byla bych rád, kdyby všichni byli co nejstručnější. Já vám teď, pane ministře, dávám dispozici 10 minut na úvodní vystoupení a potom budeme mít diskuzi se členy výboru. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, já bych chtěl říct, že je pro mě velkou ctí, že tady dnes mohu promluvit, a to proto, že vy zastupujete evropské voliče. A s tím, jak se blíží evropské volby, tak eh, já si uvědomuji, že vám jde o to, jak dokončit Eh, vaše práci v zájmu všech evropských občanů. Já bych si teď dovolil velmi rychle popsat eh, plány řeckého předsednictví v této oblasti. V první řadě bych chtěl poděkovat našim předchůdcům, tedy litevskému a irskému předsednictví, protože těm se podařilo dosáhnout eh, dohody u celé řady důležitých věcí a my bychom chtěli také být podobně úspěšní jako oni, přestože samozřejmě máme času o něco méně a lidé se za, e, koncentrují hlavně na ty volby, ale já doufám, že se nám to podaří to využít a udělat z toho příležitost, protože díky tomu možná ten tlak bude vyšší na ostatní a díky tomu bychom mohli pracovat rychleji. Takže se pokusíme udělat znouze ctnost. Já bych eh, chtěl připomenout tři důležitá data v roce 2014. Jednak by to eh, mělo být dokončení digitálního trhu, dalším cílem je rok 2015 kde eh, máme cíl už dále nemít žádné eh, energetické izolované e, co se týče zásobování plynu a elektřiny. A potom rok 2016 světová klimatická konference v Paříži. Takže nejprve ta první priorita. Víme, že máme v Evropské unii politiku do roku 2030 týkající se energetiky a klimatických změn. Jsou tam obsaženy cíle, které nutně budou vést k tomu, abychom hovořili o konkrétních opatřeních. E, poprvé se o tom bude hovořit na Evropském summitu, nebo na summitu Evropské rady v březnu. A určitě se to promítne do naší práce. Já vám samozřejmě nemůžu říct, jak to dopadne, ale co už vám teď eh, říct mohu, je to, že budeme usilovat o to, jak zmírnit dopad klimatických změn. Je to samozřejmě záležitost eh, celého světa. Chceme také zlepšit eh, bezpečnost eh, pro všechny a jistotu, tak aby eh, i evropský průmysl mohl fungovat ve stabilních podmínkách, protože to v poslední době bylo velkou výzvou. Musíme usilovat o to, aby náš průmysl fungoval, zájmu občanů by byl konkurenceschopný a já si myslím, že proto zejména musíme vytvořit dobře fungující rámec. To musí být hlavní pilíř této politiky. Boj proti klimatickým změnám si bude vyžadovat skutečnou revoluci v, v inovacích. Druhá oblast, o kterém se chtěl, jsem se chtěl zmínit, je konkurenceschopnost celé evropské ekonomiky. Já vím, že jste teď mluvili s mým kolegou Hacimakisem, Hacidakisem, který o těchto záležitostech také hovořil. A další Ehm, souhrou okolností je to, že e, čekáme na sdělení komise, které se má týkat snižování cen za energie. Ceny energii mohou mít velmi přímý dopad na naše konkurenceschopnost a my máme také tu e, velmi nedávnou krizovou zkušenost, kdy jsme se museli snažit obnovit eh, konkurenceschopnost. A já věřím, že ve světle toho všeho teď všichni chápeme, že jak parlament, tak i vlády, i eh, komise eh, musí spolupracovat a musíme si uvědomovat, jaké jsou mezinárodní implikace. Víme, že Břidlicový plyn eh, proměnil trh s plynem, stejně tak eh, jde o další využití uhlí jako zdroje energií. A dále eh, jde o celkově evropský dovoz fosilních zdrojů. A také víme, že došlo k tomu, že veřejnost není tak nakloněna jeden energie po katastrofě v eh, Fukushimi. Musíme také usilovat o propojení různých eh, sítí a trhů, protože pořád přetrvávají určité izolované ostrovy, což brání správnému fungování trhu. Musíme také usilovat o to, aby zdanění v této oblasti bylo správně nastavené, a odpovídal našim klimatickým cílům. A dále jde o to, aby ceny za energie byly na správné výši. A jde také o to, jak eh, regulovat nebo eh, odstranit byrokratickou eh, zátěž. Musíme správně nastavit rovnováhu celé, celého systému, to sleduje soukromý sektor a měli bychom vždycky se řídit logickými úvahami, takže konkurenceschopnost je zásadní, je to nezbytné, aby mohl být evropský průmysl úspěšný. Víme, že chceme udržet pracovní místa, která v tomto sektoru už máme a chceme také Eh, vytvářet nová pracovní místa. Netýká se toho jenom v těch energeticky náročných sektorech Konobeky, ale jde také o malé a středně velké firmy, které mají problém s tím, jak platit účty za elektřinu například, a to se samozřejmě týká i běžných občanů. Občanská společnost je také velmi důležitá A já si myslím, že eh, hodným fórem pro tuto diskusi je právě Evropský parlament. A všichni musíme vyvinout eh, velké úsilí a snažit se uvědomit, že miliony lidí jsou postiženi <clears throat> energetickou chudobou a mají problém se splácením účtu. Jsou to zejména zranitelní zákazníci a jejich potřeby by pro nás měly být prioritou. Měli bychom to zabudovat do našich cílů tak, abychom mohli podpořit eh, domácnosti. A já si myslím, že ty eh, nástroje k tomu máme, jsou to úspory energií, energetická účinnost, To by mělo být to logické odůvodnění, a které musí být souladu s našimi prioritami. Je potřeba věnovat pozornost eh, domácnostem a občanům. Dalším cílem je dokončení vnitřního trhu s energiemi. Na tom by se, eh, tedy o tom by se měl diskutovat eh, v červnu na Evropské radě a já doufám, že to bude velmi konstruktivní. Musíme tady eh, překonat rozdíly, které ještě pořád přetrvávají mezi členskými státy a dohodnout se na společných pravidel pro trh s energiemi v zájmu občanů. Měli bychom také pomoci odlehlejším regionům a ostrovům. A pátý cíl, pátá priorita, o které jsem se chtěl zmínit, o které se bude hovořit na neformálním summitu v květnu, který se bude konat v Atenách. Jde o to, jak identifikovat vývoj týkající se <clears throat> dovozu přes Kaspické moře z Azerbajdžánu. Jde o dovoz eh, ropy a plynu prostřednictvím plynovodu a ropovodu. A dále jde také o využití eh, energetických zdrojů ve východním středomoří. Teď mám na mysli eh, pobřeží Kypru. Jde o to, jaké snížit naši energetickou závislost na ruských dodávkách. Takže bychom měli projednat velmi dobrý návrh, který eh, se toho týká, který je v zájmu celospolečenství, který souvisí s tím, jak zajistit energetickou bezpečnost. Je to projekt který by tomu mohl velmi na pomoci a v rámci něhož bychom mohli podpořit eh, nové inovativní nástroje a tím překonat ty rozdíly, které ještě pořád <clears throat> panují mezi českými státy. <clears throat> A poslední prioritou, kterou máme, je to podpora <clears throat> našich vnějších eh, vztahů, tedy vztahů s eh, našimi bezprostředními sousedy, ale i se státy, které jsou dále od nás. Energetika je velmi důležitou součástí našich hospodářských vztahů se třetími státy. Rusko a další země jsou pro nás důležitými partnery. A jde také o jednání s OPEKem Měli bychom kultivovat eh, tyto vztahy, protože budou mít vliv na náš trh s energiemi. Takže musíme. <clears throat> Eh, byl bych rád, eh, kdyby jsme mohli dále diskutovat o těchto prioritách a samozřejmě jsem vám k dispozici pro vaše otázky. Děkuji za eh, to, tento nesmírně eh, obsažný příspěvek. Nyní tedy dám slovo politickým skupinám a poté jednotlivým poslancům. Byla bych vám vděčná, kdybyste se mohli vyjadrovat stručně, protože máme poměrně značný časový sklus. Prosím, paní Jordan. Děkuji, eh, pan ministře Maniatisi. Než Předtím jsme diskutovali s vaším kolegou jsem o e, konkurenceschopnosti, ale konkurenceschopnost závisí také na e, energetice, klimatických změnách, životním prostředí a tak dále. A on říkal, že vy nám zodpovíte některé otázky. Takže já jsem ráda, že jste teď tady. Vy máte na starost životní prostředí a energetiku, takže musíte neustále hledat rovnováhu mezi ekologickými standardy a konkurenceschopností e, já jsem eh, mývala dřív dojem, že energetika a konkurenceschopnost eh, jsou tak jaksi podřadné eh, politiky méně důležité než životní prostředí a klimatické změny. A mě by zajímal váš názor. Co si myslíte o e, vztahu mezi těmito e, různými politikami? Potom e, další otázka se týká rámce klimatických změn a životního prostředí do roku 2030. Podle mého názoru teď stojíme před velkými problémy, mimo jiné kvůli selháním naší klimaticko-energetické politiky 2020. Ten současný rámec způsob způsobil veliké problémy s investicemi do energetiky, s cenami energií, s překryvem kompetencí a také se zvýšením spotřeby uhlí. A e, já bych se chtěla zeptat vás, jaké jsou podle vás ty e, chyby, e, které teď musíme řešit a jaké chyby by se měly do rámce 2030 odstranit a jak? Potom další otázka. Vy jste tady zmínil eh, dodávku eh, od Kaspického moře eh, ropy a zemního plynu a vy víte, že Evropská komise před pár týdny oznámila, že jakékoliv mezivládní dohody musí podléhat pravidlům Evropské unie pro vnitřní trh. A to je poměrně složitý problém. A mě by zajímalo, jakou iniciativu Rada plánuje v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji. Tereza Madurel za eh, sociální demokraty. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jménem eh, své skupiny bych také ráda poděkovala panu ministrovi za to, že navštívil náš výbor. Můžete spočítat s naší spoluprácí. Eh, abychom společně dosáhli co největšího pokroku v tom vašem velice nabitém a ambiciozním programu. Eh, gratuluji vám k tomuto programu, protože my plně sdílíme všechny cíle, které jste tady eh, nastínil. Právě tak, jako má předřečnice paní Jordan, bych vám ráda položila otázku a tato otázka se týká návrhu e, nového e, klimaticko-energetického rámce, e, který má být přijat dnes dopoledne, nebo možná už byl přijat komisí. Myslím si, že je to velice dobrý přístup, pokud jde o životní prostředí a stejně tak je potřeba podporovat konkurenceschopnost našich firm a zabezpečovat jejich bezpečnost. Nicméně jeden bod mi tady jasný nebyl. Před několika týdny se týkalo společné zasedání našeho výboru s výborem pro životní prostředí a tam byl přijat velice ambiciozní návrh, který obsahoval určité povinné cíle snižování skleníkových emisí a také cíle v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Eh, mají-li tyto cíle být naplněny, tak samozřejmě to znamená nutnost inovace, inovace znamená konkurenceschopnost a konkurenceschopnost znamená eh, pracovní místa. Vy sám jste se vyslovil o energetické úspornosti. Máme tu data, která plynou z implementace směrnice o energetické úspornosti, eh, která by teoreticky mohla možná vést k navýšení pracovních míst, nicméně mě by zajímalo, jestli řecké předsednictví podpoří tuto linii, eh, kterou přijal Evropský parlament. A druhá otázka. Zítra ráno bude náš výbor hlasovat o eh, námitce k návrhu aktu přenesené pravomoci eh, pro backloading emisních povolenek. Takže možná, pane ministře, byste nám mohl vysvětlit nebo e, nás nějak informovat o tom, jaká je situace v radě, e, pokud jde o e, obchod s emisemi. A jestli si myslíte, že jsou tu nějaké problémy. Děkuji. Děkuji za ECR, pan Chichester. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, pane ministře, za váš příspěvek a za vaše ambice. Já bych chtěl navázat na to, co jste říkal o zmírňování dopadu klimatických změn. Já si někdy bývám tak trochu nejistý, co to znamená. Znamená to, že se budeme snažit jaksi preventivně snižovat klimatické změny, jako takové, anebo potom zmírňovat eh, vliv klimatických změn. Eh, já si osobně myslím, že je to dost sisyfovský úkol snažit se eh, bránit klimatické změně. Já si nemyslím, že byste byl tak mocný, abyste mohl bránit přírodě, ale na druhou stranu je možné podnikat praktické kroky proti následkům klimatických změn, což je podle mě velice rozumný politický návrh. My eh, samozřejmě čekáme na návrh komise, eh, tedy na ten rámec do roku 2030 a já chovám naději, že eh, rada využije svůj zdravý rozum a odradí komisi od jakýchkoliv řešení, která by hledala neexistující problémy a nebo aby přednášela návrhy na cíle, které jaksi předpisují řešení ještě dříve, e, než je definovan problém. A tady hovořím o cílech pro e, obnovitelné zdroje energie. My se velice koncentrujeme e, v poslední době na obnovitelné zdroje v Evropské unii a podle mě je to na úkor dalších aspektů energetické politiky. Myslím si, že bychom měli nejprve definovat, co chceme dělat, kam chceme mířit v oblasti emisí CO2 nebo skleníkových plynů a teprve potom přemýšlet o tom, jaké jsou řešení. A ne říct, řešením jsou obnovitelné zdroje. Ještě eh, další věc, eh, pokud můžu. Vidím, že jsem tady povzbudil svého kolegu pana Helmera, aby se zapojil do diskuze, takže pane ministře, připravte se na eh, živou výměnu názorů. Ještě jsem tady chtěl prohlásit, něco k energetické politice. Jde o závažný problém, s tím souhlasím a týká se nás všech. Pouze bych rád, jak si vyjádřil, že chovám naději, že nenarušíme eh, energetický trh eh, tou snahou snažit se napravit energetickou politiku. Samozřejmě eh, energetická politika je potřeba projednávat skrz sociální systém. Samozřejmě trhy jsou e, narušené už tak dost, když protežujeme technologie, jako jsou, energie, jako jsou obnovitelné zdroje energie, tak není potřeba e, toto narušování posilovat. E, dochází tady ke ztrátám, které kdyby byly odstraněny, tak by to byl zisk pro ty, kteří trpí energetickou chudobou. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní paní Cavela, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vítejte v našem výboru. Já mám k energetice eh, jednu otázku a ta zní tato. Takto. V době eh, vašeho předsednictví eh, bude probíhat debata o otázce dovozu ropy a zemního plynu ze Spojených států na ať už eh, na summitu anebo na zasedáních rady. Bude se o tom jednat? Bude to vysoká priorita eh, v souvislosti s eh, transatlantickými dohodami TTIP se Spojenými státy? A potom ještě bych chtěla informovat kolegy a možná i pana ministra, že My jsme tedy ze stejné politické strany a vy jste nejlepší ministr energetiky, eh, jakého Řecko kdy mělo a to ve velmi eh, obtížné době. A myslím si, že váš eh, evropský přístup je velmi konstruktivní a navzdory tedy našim politickým rozdílným názorům bych vám chtěla složit tento kompliment, aby všichni věděli, s kým tady mají tu čest. Děkuji. Nyní to máme seznam řečníků a vyzývám vás znovu, abyste se drželi dvou minut. Edin Herzog. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady dole. Jsem paní Herzog z Maďarska. Pane ministře, děkuji, že jste nám představil své priority. Vy jste ve velice obtížné situaci, eh, protože eh, vy nemůžete naléhavě dokončit žádnou legislativu, tak jako ministr pro telekomunikaci, a proto eh, je pro vás obtížné, že zrovna dnes komise zveřejní dosud neznámé rozhodnutí. Takže nacházíte se ve velice obtížné situaci. Já bych eh, vás eh, ráda upozornila na to, že řecké předsednictví má velkou šanci eh, lépe vysvětlit Evropanům, jak vlastně vznikají ceny energií protože my už dlouho hovoříme o tom, že vzhledem k tomu, jaké zdroje energií jsme si vybrali, eh, ceny energií stoupají strmně vzhůru. Ale když si přečtete včerejší nebo předvčerejší Financial Times, eh, tak s velkým zděšením zjistíte, že ta cena, ne, že tu cenu netvoří hlavně výrobní náklady. Můžete si vybrat jakýkoliv zdroj energie ale tam u všech zdrojů výrobní ceny e, pod 10 euro. Takže ty vysoké ceny e, jsou způsobeny e, vysokými daněmi členských států. A ty jsou ještě dále zdaněny na úrovni Evropy. My tomu říkáme Robin Hoodovské daně, které naprosto zabíjejí konkurenceschopnost maďarských firm. Takže to jsou naprosto umělé akce, které provádějí vaši kolegové v radě. A pokud se vypořádáte s tímto, pane ministře, tak uděláte opravdu obrovský kus práce pro evropskou energetickou politiku a budoucí investice. Takže jak přesně plánujete eh, na rovinu si promluvit o tomto problému se svými kolegy? Děkuji, Eh, Vittorio Prode, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně a vám děkuji, pane ministře, že jste se sem dnes dostavil. Velmi stručně mi dovolte, abych eh, položil dvě otázky nebo vyslovil určitý námět. Za prvé, byste se zmínil o změnách klimatu a samozřejmě i o obnovitelných zdrojích energie. Na to se můžeme podívat také v souvislosti se známou studií, kde se hovoří o synergii, co se týče využití obnovitelných energetických zdrojů eh, rozptýlených po celém území a a možnými eh, evropskými efektivními eh, zásahy, tak, aby bylo možné řešit nebo zadržet klimatické změny. Tak to je zajímavý vývoj. Druhá věc je, že emisní povolenky a dohoda, která má být v roce 2015 dosažena v Paříži, to si totiž nemyslím, že bude vůbec možné. pokud se do toho eh, nedá i prvek klimatické spravedlnosti, jak já tomu říkám. Neboli jinými slovy, musíme zajistit také politickou reakci na program eh, z Bali, kde se jedná o společnou a diferencionovanou odpovědnost. S ohledem na toto, co bylo řečeno, bych se chtěl zeptat, zda byste mohli učinit kroky na podporu takovýchto návrhů mezi současným okamžikem a rokem 2015. Ano, prosím, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já rozhodně nebudu dlouho hovořit, protože už bylo řečeno hodně a paní Madural vlastně eh, tady řekla hodně. Když se jedná o klimatický balíček do roku 2030, já si myslím, že jsou tady věci v tomto vývoji, které zklamaly všechny, kdo to od začátku sledoval. A není snadné s tím něco udělat ještě do konce volebního období tohoto parlamentu. Když se podíváme, co se udělalo ze strany parlamentu, co je opravdu konstruktivní, a co by mělo být součástí cílu do roku 2030. Musíme samozřejmě myslet na nutnou konkurenceschopnost našeho průmyslu. Je tady dokument komise a tam je mnoho konstruktivních věcí. A říká se, že aktivní politika v této oblasti bude dobrá pro eh, klima, pro energii, pro tvorbu um, pracovních příležitostí, průmysl. A součástí tohoto energetického a klimatického balíčku bude také plyn z um, břidlice. Ať už je někdo pro nebo proti. Každopádně v parlamentu se na toto téma odehrála a odehrává eh, velmi zapálená diskuse. Ale určitě eh, se shodneme na jedné věci, že pokud budeme postupovat dále v oblasti eh, těžby řidlicového plynu, musí to být za maximálně mm, příznivých ekologických podmínek. A chtěla bych, aby tady byla takováto parlamentní iniciativa pokud se půjde dál s vývojem v oblasti eh, břidlicového plynu, pak se musí dodržet všechny potřebné podmínky co do životního prostředí. Dál bude pan Halmer. Děkuji, paní předsedkyně, a já se omlouvám panu ministrovi. Měl jsem totiž interview pro sdělovací prostředky, takže já jsem nemohl všechno slyšet, ale asi jsem pochytil to hlavní. Chtěl bych nám připomenout, že jsme dneska v 21. století a že v tomto století se neodehrálo žádné další globální oteplení, co vyvrací ortodoxní teorii eh, eh, klimatických změn způsobených člověkem. Vy jste hovořil o mitigaci, o zmírňování, to znamená velké výdoje dopředu ve snaze zabránit problému, který eh, vychází z dlouhodobých prognóz. Dovolte, abych vám připomněl, že meteorologický úřad nám nedokáže říci, zda bude pršet v úterý, ale dělají, jako by nám mohli říci, co tady bude s klimatem za 100 let. Pak jsou tady podezřelé klimatické modely, které vychází z velice spekulativních vědeckých znalostí, ale vy byste vydali dopředu miliardy euro, než přijdete na to, jestli vůbec tyto prognózy byly eh, dobré nebo milné. A bez ohledu na to, jak se díváte na klimatické změny, politika v období obnovitelných změn, kterou přijímáme, ta eh, rozhodně eh, nic nepřináší, protože eh, tyto vlastně obnovitelné zdroje, které se třída dělají jenom prostě tu neefektivitu dále vyvážejí. Takže vlastně eh, to, co se chcete eh, ušetřit eh, větrnou energii, vlastně se zase naopak vyvrátí tím, co musíte kvůli tomu dovést. Teď je asi 1200 uhelných elektráren, které se staví. Takže ať už budeme mít eh, solárních panelů, kolik chceme, nebo větrných turbín, nemůžeme zastavit trend CO2. K tomu stejně bude docházet. Nejde tedy o to, zda dokážeme eh, zabránit zvyšování emisí CO2, ale zda zničíme evropské hospodářství. A připomněl bych vám, co nedávno řekl Antonio Taliani, komisař průmysl. Řekl, že my v Evropě vytváříme eh, průmysl průmyslový masakr energetickými cenami. Co uděláte vy, pane ministře, abyste tomuto masakru zabránili? Děkuji a slovo má zase pan minister, protože už si poslechl hodně otázek a po, po, poznámek, tak prosím. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a rád bych vám všem, vážení kolegové, poděkoval Eh, samozřejmě, že je těžké na začátku předsednictví se hned ke všemu vyjádřit. Mám tady i své protějšky z Řecka. A eh, samozřejmě my máme plány, ale eh, nasloucháme samozřejmě i tomu, co kolegové říkají. Jsou tady velké věci, energetika, klimatické změny, Samozřejmě, že klimatické změny, životní prostředí, eh, energie, to jsou všechno oblasti politiky. Já musím spolupracovat s kolegy, s ministry u nás i v dalších státech ve snaze hledat řešení. Někdy je to těžké, protože Zdálo by se, že e, máme co dělat s protikladnými, protichůdnými cíly. A důležité je e, zachovávat neutralitu, být někde uprostřed, snažit se o kompromisní řešení tak, aby se přece jenom ty různé věci patřičně e, zohledněly. Když se tedy podíváme na to, co se děje na naší planetě, a musíme snižovat rozsah klimatických změn, zajistit dostupnost eh, energie za ceny, které si mohou dovolit domácnosti i podniky. Je tady obecně stanovený obecný cíl, který byl stanovený na úrovni OSN myslím tím limit dva dvouprocentní limit. Týká se to klimatních změn. A myslím si, že máme takové celkové cíle, které nesmíme ztrácet ze zřetele. Samozřejmě týkají se nás a e, rozvojových ekonomik. A jsou e, některé ekonomiky, které rychle rostou, jako je Čína, jako je Indie. A my se na to musíme podívat z globálního hlediska a hledat taková řešení, která by reagovala na problémy, které se nás blíže týkají a zároveň se na to dívat i celková hlediska. Abych to schrnul, řekl bych, jsem zcela přesvědčen, že určitě je tady prostor pro společné akce, abychom dosáhli obou cílů, tedy abychom eh, snížili negativní dopad klimatických změn, abychom eh, dodrželi ten kvantitativní cíl dvou 2% a zároveň, abychom eh, zajistili nový vývoj a růst, což by bylo v nejlepším zájmu domácností a vůbec občanů. Zajisté si všichni přejeme, aby se vytvářely pracovní místa. A jedním zdrojem budou i nové zelené oblasti, které budou udržitelné, stejně jako i ty tradiční oblasti. Zdá se mi, že jsem zodpověděl některé dotazy, které položila paní Jordan, jak už i ostatní. Ptali jste se, jak eh, si stojíme Eh, v souvislosti i s, eh, se sdělením komise, jaké má eh, plány do roku 2030. Já to nechci uspěchat, nechci rychle odpovídat, neměl jsem možná se s tím podobně seznámit, ale určitě ten dokument 2030 se bude podrobně projednávat v parlamentu, v radě a určitě by nám to mohlo ukázat další směřování dopředu pro společnost, investory i jednotlivé občany. Teď už se šíří informace o tom, a já za předsednictví budu určitě velice naslouchat eh, dalším rozpravám. Budeme určitě si intenzivně vyměňovat názory s tímto výborem, ale Unie musí dostat výzvám a zároveň musíme být průkopníky na mezinárodní úrovni. při sledování cílů v oblasti energií a klimatických změn a musíme zároveň zajišťovat konkurenceschopnost evropského hospodářství, což je teď docela těžké. Teď ještě eh, k těm dodávkám z Kaspického moře, tedy těch eh, plynovodů z eh, Kaspické moře, oblast Kaspického moře představuje velmi slivný budoucí zdroj dodávek plánu, plynu komisařem Tingenem, My eh, jsme teď v raném stádiu tohoto partnerství, jak jste jistě zaznamenali. A jednotlivé členské státy teď eh, musí také eh, schválit ten třetí energetický balíček. My víme, že taková potřeba tady je. Je třeba, aby komise a členské státy si věci dále analyzovaly. A Musíme eh, všechno pořádně proanalizovat a zajisté není důvod, proč bychom s tím nepokročili vpřed. Řekl bych tady jednu konkrétní věc. Je tady jeden faktor, totiž, který se často opomíjí ve veřejných diskusích a také v eh, národních politikách a eh, ve snaze dosáhnout větších investic. Myslím investice do energetické účinnosti a úspor energie. To se často přehlíží, to se často podceňuje i když to je právě věc, která může opravdu prospět životního prostředí. Je to něco, s čím má každý z nás konkrétní zkušenosti. Tím se musíme my teď vypořádávat, zejména státy na jihu, ale nejenom tam potřebujeme například pořádně izolovat naše domy, eh, mít pořádné chladicí a otopné systémy, pořádné izolace. A musíme tedy eh, se na to zaměřovat i při stavebních úsilích. Lidé staví, mají jeden dům, druhý dům, ale ne vždycky dost eh, se starají o izolace. Musíme se podívat pro, na energetickou rozvahu v zbytové výstavbě. A tady právě e, samozřejmě je možné hodně uspořit v rodinných e, rozpočtech. A to se často zapomíná. Energetické úspory, energetická účinnost, ty mohou hodně udělat v oblasti soukromé i veřejné výstavby. To je velký zdroj, velký potenciál pro budoucnost. Pokud se tomu postavíme čelem, tak určitě našich cílů dostaneme a přitom budeme vytvářet i nové pracovní příležitosti a přitom to bude něco úplně nového. Teď eh, přecházím k břidlicovému plynu. Hovořila o tom paní Tabela a ostatní mnohokrát Děkuji eh, za vaše laskavá slova, paní Cavelo. Já si nejsem jist, že zasluhuji všechnu vaši chválu, ale i tak vám děkuji. A pan v ní Van Brempt také hovořila o břidlicovém plynu. Komise se rozhodla postupovat pouze na základě doporučení, pouhých doporučení. A já bych k tomu jednoduše dodal, že v Radě po životní prostředí probíhá teď velká diskuse. Také probíhá mezi ministry pro energii a probíhá spousta dialogů, diskusí na úrovni evropských institucí, ale také v mezinárodním na mezinárodní poli v členských státech, v občanské společnosti. A to musí být v popředí našeho zájmu. Za prvé, přidlicový plyn je nová moderní technologie, která se docela osvědčila ve Spojených státech. Za druhé, Evropská unie ovšem má své vlastní geologické podmínky má vlastní eh, eh, eh, charakteristiky, protože u nás je větší hustota osídlení, než je tomu ve Spojených státech, v Severní Americe vůbec. A tato skutečnost samozřejmě nutně ovlivňuje náš přístup k záležitostem, jako je přidlicový plyn. Máme také velice přísná ekologická pravidla předpisy, kterým se musíme dodržovat vzhledem k hustému osídlení. Zatím nepadlo tady žádné rozhodnutí, pořád ještě Eh, řešíme přístup a těšíme se na to, co vyjde z komise a určitě taková velmi živá diskuse bude pokračovat i na Radě pro životní prostředí, i na Radě pro energetiku. Ale myslím si, že eh, nejvyšší státní představitelé na samitu v březnu naznačí cestu vpřed. Paní Hercogová položila velmi zajímavou otázku. Já vím, že už má málo času, ale na to bych rád zareagoval, protože ona se ptala na, na náklady na energie a někdy tady panuje určitý zmatek v členských státech. Někdy si pleteme náklady na energie s tím, kolik lidé za energie platí. A Někdy občané pořádně nerozumí tomu, jaké jsou skutečné náklady na energie a do jaké míry toto může být faktor, který ovlivňuje ekonomiku, jak se to projevuje i na místní úrovni a podobně. A to by mohlo být užitečné pro všechny, kdyby si tyhle ty dvě věci trošku vyjasnily. Já si uvědomuji, že lidé eh, platí za elektřinu, a že je třeba, aby věděli samozřejmě, kolik to stojí je, ale jaké jsou skutečné náklady, jaký to má všechno dopad na ekonomiku, na dopravu, na konkurenceschopnost, protože to jsou externality, které jsou součástí nákladů na energie. A myslím, že na to se musíme jasně podívat. Eh, pan, pana eh, Helmer jsem si nechal eh, naposled. Ano, někteří opravdu říkají, že eh, se nejedná o antropogenní proces eh, klimatické změny, že to člověk neovlivňuje. Ale určitě se nedá popírat, že lidé svou činností nadělali spousty škod v ekosystémech, v životním prostředí. V roce 2013 ehm, vyšla studie, respektive asi tři tisíce vědeckých studií vyšlo o klimatických změnách a můžete vidět, že velká většina těchto studií skutečně eh, uzavírá, že lidé jsou důležitým faktorům Samozřejmě, že jsou tady i fyzikální faktory, ale nepochybně ten antropogenní vliv tady je také a musíme to totiž zapracovat do té rovnice. Doufám, že jsem na všechno odpověděl. Snažil jsem se, aby to netrvalo moc dlouho a doufám, že alespoň některé dotazy kolegů jsem zodpověděl. Eh, Děkuji vám, pane ministře. Jsme vám velmi vděční, že jste si našel čas a že jsme mohli mluvit také s vašimi kolegy, takže ještě jednou vám děkujeme za všechna vaše slova.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 Máme trošku tlumočnický problém, protože se resetovaly tlu, konzoly, musí, tlumočníci se musí nastavit. Per favore, la cabina. No, no, no, no, no, no, no, no, no? Ok, ok. Eh, ci scusiamo, dicevo, col ministro per questo ritardo. Eh, gli diamo subito la parola. Ale už by to mělo být v pořádku. Já eh, bez dalších eh, dlouhých řečí dám slovo panu ministrovi. Já vím, že on má velké zkušenosti, má na starosti také několik oblastí a nás dnes nejvíc zajímá výzkum, eh, protože to je pro náš činnost vašeho výboru důležité. Takže bych vám chtěla dát na úvod slovo na úvodní vystoupení a potom bude diskuse s členy tohoto výboru. <clears throat> Děkuji vám, a paní předsedkyně. Když máme takto zajímavou eh, debatu, tak si myslím, máme tady eh, trochu problémy s tlumočením, ale už eh, snad by to mělo být vyřešeno. Bylo by dobře ověřit, že všechny kanály fungují, jenom nám, jenom mějte chvilku strpení. Υπάρχει τώρα μετάφραση. Not yet. Should I switch to English? <laughs> Okay. No. Okay, Takže už by to mělo být v pořádku. Já vám děkuji za slovo, paní předsedkyně.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 Possiamo cercare di capire che cosa sta succedendo? Samash? Beh, no, Samash. I saw some... Doufáme, že teď to bude fungovat. Vyzkoušíme to. Jak jsem říkal, pro mě je velkou eh, ctí, že tady dnes mohu pohovořit o otázkách s spojených eh, s výzkumem. Eh, budu hovořit o prioritách řeckého předsednictví v této oblasti. Budeme samozřejmě intenzivně spolupracovat se všemi partnery, aby se nám podařilo tyto priority eh, v praxi realizovat. Chceme podpořit také nové iniciativy, které souvisí s novým finančním obdobím Evropské unie do roku 2020. Já bych chtěl ještě také eh, poděkovat v rychlosti předcházejícím předsednictvím irskému a litevskému, také bych chtěl poděkovat komisi a parlamentu za tu výbornou spolupráci, kterou jsme s nimi dosud měli. Ta práce, která proběhla v roce 2013, eh, byla velmi obsáhlá. Já doufám, že se nám podaří na to navázat eh, během našeho předsednictví. Nezaměstnanost eh, je na rekordní výši ve členských státech. Recese ještě pořád má dopad na naše ekonomiky. Musíme podpořit eh, vědu a výzkum, protože díky tomu bychom mohli zlepšit zaměstnanost. To je velký, eh, velmi důležitý faktor pro ty státy, které byly krizí nejvíce postiženy. A všichni na tom tedy máme zájem, abychom eh, posílili tento vliv. Eh, to eh, se ukazuje také ve strategii do roku 2020 a lze to také doložit prostředky, které jsou vyčleněny na vědu a výzkum v novém finančním období. Pokud se nám podaří dosáhnout 3 tak by to mohlo znamenat, že do roku 2020 eh, to povede k vytvoření 3,7 milionů nových pracovních eh, míst do roku 2025. Také to má eh, mezinárodní dimenzi. Měli bychom eh, se zaměřit na budování jednotného prostoru v Evropě pro vědu. Podle závěru Evropské rady by to mělo být dokončeno do roku 2014, takže bychom tady měli mít vnitřní trh i s vědou, výzkumem a inovacemi. Je potřeba zejména vyvinout úsilí pro to, abychom zlepšili mobilitu vědeckých pracovníků a studentů. abychom dali vyhlídku naší vědecké komunitě a také by se to mělo stávat na doktorantské studenty. To eh, zahrnuje celou řadu partnerů, A ve světle těch současných hospodářských problémů musíme eh, znásobit rozpočty, které máme k dispozici. Ty teď musí být eh, lépe zaměřené, musí být co nejefektivněji využívány s tím, eh, abychom měli moderní, do budoucna zaměřenou technologicky vyspělou ekonomiku. To by potom mělo vést k eh, komoditizaci těchto vědeckých eh, výsledků a dále se převádět na pracovní místa a hospodářský růst. A přitom bychom také měli plnit naše cíle v oblasti ochrany životního prostředí. OECD má mm, celou řadu ukazatelů, ty se promítly také do strategie roku 2020 a já věřím eh, v to, že se nám to podaří v praxi realizovat. Uděláme všechno, co bude v našich eh, silách, aby Horizont 2020 už od začátku tohoto roku eh, dobře fungoval. Chceme tím připravit dobré podmínky pro budoucnost Evropy. A doufám, že díky tomu budeme schopni konkurovat našem partnerům ve světě a přispějeme tím k zaměstnanosti. Takže řecké předsednictví se bude snažit dotáhnout do konce tzv. inovační balíček, který eh, komise eh, předložila. Ten obsahuje devět legislativních návrhů, které souvisejí se čtyřmi Jde tedy o to, abychom v těch hlavních oblastech vytvořili nebo zlepšili naši konkurenceschopnost. Jde o základní biologické odvětví, léky, dále klastry pro vodíkové články, nanotechnologie, vesmírné technologie, metrologie. To jsou všechno oblasti, které eh, jsou pro nás velmi užitečné. V Cezar je jeden z projektů, který již probíhá a my eh, čekáme na to, aby komise tento balíček v tomto týdnu předložila, abychom mohli zahájit jednání o jejich eh, příjemtím. a já doufám, že se nám podaří všechna ta jednání, která s tím souvisí, eh, dovést ke zdárnému konci. My se řídíme eh, závěry Evropské rady. Musíme také eh, znásobit úsilí na vytváření toho jednotného vědeckého prostoru. Všechny ty návrhy by měly jít na Radu pro konkurenceschopnost, tak aby ty závěry mohly konečně být realizovány v praxi. Dále eh, se chce řecké předsednictví s podporou členských států a zejména Eh, s podporou států na jihu bychom chtěli dále provádět naše priority, chtěli bychom zaměřit na dialog o spolupráci v rámci Středomoří v oblasti vědy a výzkumu. Chtěli bychom se opřít o článek 185, který upravuje tuto spolupráci. Myslím, že už eh, se to táhne velmi dlouho a si myslím, že by se to mělo promítnout do debaty, která by se měla konat také na neformálním samitu Evropské rady v květnu tohoto roku. Tím bychom také mohli docít konsolidace veřejném sektoru. A teď k vesmírné politice. Jde o to, že díky tomu by mohly vzniknout různé aplikace, které potom se promítnou do každodenního životu, života lidí. Například je to navigace, to všechno eh, zlepšuje nabídku služeb, které eh, naši občané mají k dispozici. Také eh, do ochrany životního prostředí, do boje proti klimatickým Dále je to doprava, humanitární pomoc, informační a komunikační technologie samozřejmě. Vesmír může být inkubátorem pro nové služby. Může to podpořit inovace, může to zlepšit naši konkurenceschopnost a tím dále eh, zvýšit ten potenciál pro vytváření pracovních míst. Takže vesmír je teď strategicky důležitý pro nás, pro všechny. A v roce 2014 doufáme, že se nám podaří eh, udělat pokrok u eh, významných návrhů, říká se to programu, jako je Galileo a Kopernikus. Čekáme, eh, že dojde ke spuštění nového satelitu s dalekohledem, teleskop. A chceme se tedy zaměřit na další budování vesmírné infrastruktury. I to může být zdrojem pracovních míst a přímo a samozřejmě i nepřímo. Tady budeme potřebovat eh, velmi úzkou spolupráci eh, s Evropskou vesmírnou agenturou. Další téma, které eh, je teď v popředí pozornosti, je ochrana eh, vesmírné infrastruktury. Jde o to, jak eh, snížit nebezpečí eh, rizika různých kolizí ve vesmíru. Jde o odpady ze satelitu, nebo odpad, nebo trosky různých vesmírných zařízení a snižování počtu kusů, které v tom vesmíru se volně pohybují, by mohlo toto riziko omezit. Máme teď k tomu návrh komise, který se tím zabývá. Jde o to, jak monitorovat situaci. 16. listopadu to schválila komise a my se ten budeme zabývat. Chceme se zaměřit na tři oblasti. Přijetí Programu Copernicus Galileo, potom jde o za druhé vytvoření podporného systému pro eh, dozor nad eh, vesmírem SST a dále jde o to, jak zlepšit eh, spolupráci mezi eh, čínskými státy a Evropskou vesmírnou agenturou. Můžu vás ujistit o tom, že eh, se budeme velmi intenzivně věnovat těmto jednáním. Neformální trilogie už začaly. My teď eh, s tím budeme pokračovat. A doufáme, že se nám podaří to dotáhnout do konce. Děkuji všem, eh, kteří se toho budou účastnit. Už teď velmi dobře spolupracujeme. Jak už jsem eh, říkal, tak jednou z našich priorit jsou také nelegislativní eh, návrhy. Budeme využívat všech možností, které nám dávají evropské smlouvy. Toto je možné na základě článku 191 Eh, v roce 2016 eh, budeme muset nicméně modernizovat eh, příslušnou legislativu. My se na to začneme připravovat. Už na Radě pro konkurenceschopnost březnu 2016 budeme také vést neformální diskuze. Zajímavé s Janem Žakem Dardanem, který je ředitelem agentury a dále se to dostane na Radu pro konkurenceschopnost květnu. To je jedna z těch věcí, které také, ale samozřejmě budeme předávat italskému předsednictví. Tolik tedy k našim prioritám. Zorganizovali jsme také 12 eh, akcí v této oblasti. Například to bude taková vlajková konference, která se má zabývat výzkumnou infrastrukturou. Dále máme celou řadu událostí eh, souvisícím s Černomořím. Tam máme vesmírnou politiku a e, konferenci týkající se bezpečnosti ve vesmíru. na no, důležitá událost se bude konat v Atenách, to se týká horizontu 2020 a také tam budou zasedat e, komisaři. To bude. To tady už bylo 10. ledna. A na závěr bych chtěl poděkovat zástupcům komisy za spolupráci e, s námi. Komise byla velmi nápomocná při organizování těchto událostí. My se eh, postaráme o to, abyste všichni byli správně informováni. Tak bychom byli rádi, kdyby te všechny tyto akce byly inkluzivní a abyste se jich co největší možné míře účastnili. Takže se určitě ještě uvidíme a na závěr to už je moje poslední poznámka chci říct, že naše předsednictví dělá všechno, co je v našich silách pro to, abychom eh, zajistili, že naše období bylo korunováno úspěchem. A doufám, že se nám podaří naše společné cíle naplnit konstruktivní a produktivní atmosféře. A já se těším na spolupráce s celým parlamentem. Doufám, že se nám podaří dynamický start nového programu Horizon 2020 a Copernicus. A CST a doufám, že nám to dobře poslouží v těch nadcházejících sedmi letech. Kolegy, kolegy. Děkuji vám, pane ministře, za tuto prezentaci. Vážení kolegové, prosím, omezte se na dvě minuty, aby měl pan ministr ještě čas odpovědět. Paní Karvalju, jste první. Děkuji, pane ministře. Jménem EPP vás vítám v tomto výboru a chtěla bych říci, že e, ty hlavní priority řeckého předsednictví, které jste tu představil, jsou naprosto v souladu s našimi prioritami. E, podle našeho názoru bude vaše předsednictví e, zásadní, protože nyní jsme ve velice důležité fázi implementace významných programů Je dobře, že e, všichni tady hovoří o tom, že musíme e, vylepšovat program, to je hezké, ale e, důležité jsou ty první kroky implementace programu. A tady leží velká odpovědnost rady, protože i parlament má takové přechodné období nyní plné změn, takže na vás bude spočívat ten důležitý úkol, jako například dohlížet na implementaci horizontu 20 2020. My jsme velmi pišní na výsledek Horizontu 2020, ale myslíme si, že také musíme eh, se zabývat zjednodušováním eh, implementace, otevřeností, transparentností. To jsou všechno principy, které jsme v Evropském parlamentu eh, odhlasovali. Stejně tak rozšíření účasti možností zapojení malých a středních podniků, e, přínos e, horizontu 2020 k zamezení odlivu mozků a e, odstranění nezaměstnanosti kvalifikovaných mladých. To jsou všechno důležitá témata a vy budete dohlížet spolu s komisí na správnou implementaci. Druhá priorita, rozvoj evropského výzkumného prostoru. Tady si myslím, že bychom měli být velmi pragmatičtí a zavádět zcela konkrétní opatření. Například v Horizontu 2020 tu máme synergii s dalšími fondy, s vnitrostátními fondy, regionálními fondy a tak dále. Takže e, všechno sloučit tak, aby e, se prakticky e, dalo, dalo budovat ten evropský výzkumný prostor, aby nešlo o nějaký filozofický pojem, ale aby opravdu existoval v realitě. Už budu končit. Potom také balíček inovací je velice důležitý, ten také může být přínosem eh, pro evropský výzkumný prostor, například eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP. Eh, My plně podporujeme myšlenku evropsko-středomořské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje Eh, touto cestou bychom rádi kráčeli dále a pokud jde o vesmír, tak tady máme úplně stejný problém jako v Horizontu 2020. Eh, měli jsme poměrně eh, rozsáhlejší rozpočet, nicméně teď není jasné, co z něho nakonec zůstane, takže právě ty první, detaily v prvních měsících implementace jsou velice důležité a na starosti je budete mít právě vy, takže hodně štěstí. Děkuji eh, a nyní paní Madurel. Děkuji. Pane ministře, vítám vás v našem výboru. Já vím, že eh, na vás leží značná zodpovědnost v období, které je pro Evropu zásadní. Já velice vítám váš program. Myslím si, eh, že Eh, odráží ty cíle, eh, jako je zvýšení konkurenceschopnosti eh, Evropy, tvorba pracovních míst, výzkum a vývoj, investice a tak dále. Já navážu na to, co říkala paní Carvalho. Vy jste hovořil o vědecko-technologické spolupráci ve středomořském regionu. Na tom pracujeme už mnoho let a podle mě je velice dobře, že řecké předsednictví se bude touto problematikou zabývat. Podobně, jak, podobně je tomu i v dalších evropských regionech. Paní Karvaliu hovořila o horizontu 2020 a já plně souhlasím s tím, co říkala. Určitě ještě budeme mít mnoho příležitostí o tom diskutovat, ale chtěla bych říct pár věcí k balíčku nařízení o různých typech partnerství. Zítra budeme o tom hlasovat tady ve výboru. Vzhledem k tomu, že brzy začnou trialogy, tak vám chci na úvod říct, pane ministře, že nařízení, které schvalují partnerství PPP, musí být schváleny. Samozřejmě eh, je to balíček, eh, na kterém se podílely všechny politické skupiny parlamentu. Já, nebo moje skupina, jak už jsem tady říkala před chvílí ministru dopravy, eh, máme pocit, že tato partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou důležitým nástrojem v rámci nového programu eh, Horizont 2020 a dosáhli jsme významných eh, dohod během vyjednávání o Horizontu 2020 a nyní se snažíme jak si vtělit ty dohody do eh, nařízení. Jak už říkala paní Carvalho, tak tyto dohody jsou výsledkem velmi e, intenzivní práce, která trvala e, mnoho měsíců a která vycházela z minulých zkušeností, ze zkušeností s partnerstvími první generace. My jsme přesvědčeni o tom, že se nám podařilo e, tento instrument zlepšit a zvýšit jeho transparentnost a aspektů, o kterých teď nebudu podrobně hovořit. My bychom rádi, kdyby rada eh, zvážila, tak jako při vyjednáváních o Horizontu 2020 během irského předsednictví, eh, ty body, o kterých jsem se zmínila. Pokud byste tedy mohli zvážit naše pozměňovací návrhy, už budu končit, paní předsedkyně, eh, Tyto důležité nástroje nejsou o nic eh, méně eh, důležité než proje- další projekty spolupráce, takže ten rozpočet musí být rozdělen eh, tak nějak vyváženě. Rozpočtové, roz, rozpočtová rozhodnutí by samozřejmě měla postihovat všechny stejně. Také bych se chtěla zeptat na další věci, ale paní předsedkyně mi říká, že mi vypršel čas, tak už skončím, aby i kolegové měli možnost se vyjádřit. Jenom bych vás ještě chtěla ujistit, pane ministře, že s vámi budeme spolupracovat. Děkuji. Já se eh, omlouvám, já jsem se dívala na ty eh, veliké hodiny tady a doufala jsem tedy, že ještě dáte panu ministrovi čas odpovědět. Vittorio Prodi nyní. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Já bych toho mohl říct hodně. Ale omezím se pouze na SST k tomu eh, řeknu pár věcí. Jak víte, tak eh, probíhá trialog eh, právě nyní a podle mého názoru by měl, měla být tato problematika patřičně financována, protože ty zdroje nejsou zrovna závratné. musíme se zaměřit na konkrétní body tohoto systému a rádi bychom dosáhli nějakého pozitivního účinku. Na vesmír se soustředujeme eh, velice eh, pozorně a je, je zapotřebí, abychom bránili rizikům srážek, kolizí. To je e, důležité téma. Potom jste tady hovořil o PPP a o společných podnicích, to je další důležité téma, a o společných technologických iniciativách JTI. To jsou všechno důležitá témata. Je zapotřebí, aby evropské firmy byly průkopníky nových technologií. Takže eh, já vím, vidím, že postupujete tímto směrem. Eh, mohl bych se zmínit ještě o celé řadě eh, dalších bodů. Zejména bych chtěl poukázat na problém trialogu v dnešní odpoledne, SST dnešní odpoledne. Tam uvidíme, jakého pokroku dosáhneme. Edith Herzog. Díky, pane ministře. Já si myslím, že jste měl eh, velice obtížný úkol, protože eh, já jsem navrhovatelkou kapitolu 1 ve víceletém finančním rámci, takže patrně nikdo neví lépe než já, že tam nám chybí peníze a že se to tak upřímně nepřiznává. Nicméně hra už začala a koho teď máme vyhodit z kola a koho máme nechat uvnitř. Já vám radím, buďte silní. Nevzdávejte se vesmíru, protože v 21. století Evropa potřebuje vesmír mírnou politiku. A špatný kompromis o špatném rozpočtu není řešením, takže snažte se to udržet. A to e, platí pro jakoukoliv část horizontu 2020. Pokud potřebujeme nové peníze, tak ty přijdou s průběžnou zprávou. Nevzdávejte se toho. Jestli e, se vzdáte výzkumu, tak přijdeme úplně o všechno. E, potom bych vám chtěla říct ještě jednu věc. Zase protože eh, nemáme dost peněz, tak eh, nemůžeme usilovat o žádné kompromisy. Je důležité, abychom se nevzdávali našich eh, původních principiálních rozhodnutí. Například rozšíření účasti bylo původně hlavně pro nové členské státy, které jinak se nemohou prakticky účastnit žádné jiné části Horizontu 2020. Když jim tyto peníze seberete, tak si můžete být jistí, že budete mít v radě velké problémy s ministry nových členských států, které potom, eh, kteří potom zablokují všechno, co budete požadovat. Takže podle mě ten kompromis je špatný, eh, není to řešení a musíme zkrátka eh, tu, není, není dobré tu a tam, jak si přidělit malou částku peněz. Musíte se být za svoje a evropští výzkumníci si vás potom budou pamatovat ještě na dlouhá desetiletí. Děkuji a nakonec kolegyně Hibner.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 nějaký zvláštní dokument, který bude základem pro všechny výzkumné instituty. Eh, že jestli to bude takové jedno místo, kde ten výzkum se bude odehrávat, nebo zase počítá se spoluprací mezi zařízeními členskými státy, které byly už dříve eh, v Unii a které se staly členy Unie daleko později. Pak se tady ještě nezdůraznila jedna věc, která si myslím je také důležitá totiž jak a konkrétně pokud možno kde si myslíte, by bylo možno využívat problém, program výměny studentů studentů Erasmus, ale nejenom to. Budeme potřebovat početné stáže, aby mladí lidé eh, získávali zkušenosti, aby mohli jezdit na praxe. A samozřejmě celoživotní vzdělávání je důležité. Zda v rámci eh, těchto iniciativ se bude realizovat i tento program. Děkuji. A, takže to bylo mnoho otázek a času mnoho nezbývá a doufám, že e, budeme moci trošičku dále e, pracovat, že tlumočníci chvíli zůstanou. E, a takže, pane ministře, poslední budou prvními. A tohle už je čtvrté takovéto zasedání, ale přesto nám zbývá ještě několik minut na to, abyste mohl zareagovat. Děkuji, paní předsedkyně, paní Kavalio se ptala eh, docela správně. Na potřebu toho, aby Ehm, byla nějaká kontinuita a provázanost jednotlivých iniciativ. Musíme se samozřejmě dívat eh, na jednotlivé eh, záležitosti, jednotlivé druhy eh, legislativy, které dokážeme snad prosadit v tom omezeném čase, který máme k dispozici. Víme, že ehm, se blížíme ke konci eh, mandátu tohoto parlamentu. Na to je třeba také myslet. A samozřejmě eh, přípravná práce, rozsáhlá práce už tady byla provedena, takže eh, práce pokračuje a jsem přesvědčen, že když se všichni, koho se týká, budou na tom aktivně podílet, pak i s těmito zákonodárnými projekty se dostaneme dál. Pak se ještě paní Kavalio ptala na další věc. Uh, Týkalo se to transparentnosti a toho, co se dělá pro malé a střední podniky. A to určitě je oblast, kde existuje politická vůle pro realizaci programu. A je tady takové eh, stále pozvání pro malé střední podniky a myslím si, že tady jsou záruky pro transparentnost a že malé podniky v rámci toho také mají dobré vyhlídky. Otázka horizontu 2020. Určitě budou k dispozici také finanční prostředky ze strukturálních fondů. A je důležité, abychom si byli plně vědomi časových omezení, která tady existují. Ale určitě se udělá hodně i za tuto krátkou dobu a jsem si jist, že se nám podaří postoupit eh, v tam, kde eh, musí nastoupit eh, Eh, konvergence. Pokud je o to, co říkala paní Materal, určitě rada eh, přihlédne k tomu, o čem byste hovořila, paní Madural. Velmi eh, pamatujeme na ty věci, o kterých jste hovořila. Jde nám opravdu o vyváženost, jak se alokují prostředky mezi, do různých sektorů teď eh, eh, vesmírné sledování, jak se na to eh, SST, o tom hovořil pan Prody. Evropa hodně investovala do projektu Koperník, Galileo. A pochopitelně otázka vzniká, komu to patří, protože vlastně Evropa vzala za své tyto programy. A samozřejmě, že dohled, sledování je zapotřebí, ale musí to být bezpečné. A musí být tady potřebné záruky bezpečnosti SST, tedy tato legislativní složka patří mezi naše priority pro naše předsednictví. Budeme úzce spolupracovat s členskými státy, s parlamentem i s komisí Pan Prody hovořil také o aspektu financování. Tady jsou velké rozdíly co do úrovně financování na obou stranách Atlantiku. Američané vynakládají daleko méně pro podobné programy, které jsou jejich. A my tady jenom doháníme a máme tady určité omezení, i když se jedná o dlouhodobé úsilí a proto do toho musíme vložit dostatečné finanční prostředky, aby to byla opravdu významná politická oblast. Paní Hercog. To byla řada velice významných poznámek rovněž se zmínila o finanční stránce věci a o rozpočtových škrtech. Ptala se, zda by se to projevilo a kde hlavně. A tady si musíme dát dobrý pozor, protože výzkum a inovace snad eh, jsou mezi, nebo měly by patřit určitě mezi naše hlavní priority a musí to být, být eh, široce založená spolupráce. Teď paní Hybner. Eh, jedná se o spolupráci i se soukromým sektorem. To je určitě důležitá oblast politiky. Know-how, pracovní příležitosti já si myslím, že tato soukromně mm, veřejná partnerství mají nepochybně velký potenciál. Pak eh, tedy právě ta otázka účasti je velmi důležitá. A musí se samozřejmě vyřešit praktické aspekty a to musíme velmi pečlivě sledovat, tak aby to všechno přineslo co nejúplnější výsledky. probíhá dialog na úrovni rady s komisí a s parlamentem a myslím si, že určitě eh, budeme vycházet i ze závěru, které, o kterých vy budete hlasovat. Určitě je toto slibná cesta, která nás přiblíží k dosažení našich cílů. Mnohokrát vám děkuji, a opravdu se omlouvám, že jsme měli problémy vzhledem k časovému omezení. Velice vám děkujeme, že jste se k nám dnes připojil, stejně jako i vaši kolegové. Jsme velice rádi, že jsme měli možnost eh, eh, jednat o věcech s řeckým předsednicím, jako i minulý týden ve Štrasburku. Můžete se spolehnout na naši spolupráci v této důležité práci v nadcházejících měsících. Paní předsedkyně děkuje i tlumočníkům. Pokračovat budeme odpoledne a to v místnosti 2Q2, jak vidíte na programu. Děkuji. Děkuji. Gli ultimi purtroppo.